Děkuji, eh, zavítám vás, pane prezidente, a dovolím si vám okamžitě udělit slovo. Vážený pane předsedo parlamentu, pane předsedo komise, vážení předsedové jednotlivých frakcí Evropského parlamentu, vážení poslanci, vážení členové komise, milí přátelé, přítelkyně. Je mi skutečně obzvláště velkou ctí moci dnes předstoupit před plénem Evropského parlamentu je to jádro evropské demokracie a rád bych vám předložil svůj pohled na Evropskou unii a na priority prvního eh, kyperského předsednictví v Radě. Rád bych vyjádřil respekt vůči parlamentu a také své uznání roli, eh, jakou hraje při obhajování základních hodnot Evropské unie na které tato unie byla založena. A také bych rád vyjádřil mm, e, své osobní potěšení nad tím, že Lisabonská smlouva e, e, že udělala smlouva Evropský parlament spolu legislativcem ve většině legislativních oblastí. Tímto pozitivním vývojem se demokracie v Evropské unii posiluje. Pane Ehm, předsedo, vážení eh, přátelé. Kypr poprvé přebírá šestiměsíční eh, předsednictví v radě od vstupu do Evropské unie. Eh, ovšem děje se tak za velmi obtížných ehm, okolností pro Evropskou unii. Ehm, celosvětová krize se dotýká také celé řady členských států a především členů eurozóny, protože ty jsou pod obzvláště velkým tlakem. A Teď e, se musí najít skutečně radikální odpovědi Evropské unie na tuto e, světovou e, hospodářskou krizi. Kurs evropského sjednocení musíme nově definovat. A z popela války pak vznikla nová unie. A teď potřebujeme znovu odvahu a také musíme Ehm, se podívat na to, jak to udělali zakladatelští otcové Evropské unie. Potřebujeme vizi, vizi míru, eh, sociální spravedlnosti a eh, dalšího eh, vývoje. A to znamená, že musíme především vyjádřit solidaritu a vytvořit účinnou Evropu, lepší Evropu to jsme dlužní eh, otcům, zakladatelům, kteří byli vizionáři eh, v Evropské unii, ale to dlužíme také mladé generaci, mladým lidem a dětem. Přejeme si lepší Evropu. To je cíl, který jistě eh, mohou sledovat všichni Evropané. A teď musíme podpořit naše občany a učinit vše, co je v našich silách, abychom vytvořili Unii, která bude lepší pro občana. Unii sociální soudržnosti, blahobytu, sociální bezpečnosti a růstu. A e, neúnavně budeme e, také v předsednictví Rady se starat o to, abychom využili našich kompetencí a pokusíme se dostat ku předu veškeré legislativní iniciativy, které přispějí k sociální solidaritě a k účinnější Evropě. Unie která eh, sebou přinese eh, hmatatelnější eh, výsledky pro občany. To je prioritním politickým cílem šestiměsíčního kyperského předsednictví a doufáme, že i tady budeme moci počítat s podporou všech institucionálních orgánů, zvláště Evropského parlamentu. Je pravda, že evropská konstrukce od svého založení prodělala několik krizí, ale zdá se, že současná eh, ekonomická a finanční eh, krize eh, je součást světové krize a představuje největší výzvu, před kterou Evropská unie stojí od dob svého založení. Blahobyt a sociální soudržnost Evropské unie Eh, jsou tímto obzvláště ohroženy a eh, jsou eh, tu i nové trhliny v institucionálním konstruktu. To vzniklo v důsledku nejrůznějších přístupů, které tady máme ve vztahu k opatřením, která by měla být opatřeními prioritními, tak abychom mohli celou situaci stabilizovat. A proto je důležité, abychom posilovali soudržnost nejrůznějších členů Evropské unie, protože jen společně se dostaneme lépe kupředu. Jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie eh, zvládne tyto potíže úspěšně. Evropská unie ani nemá žádnou jinou volbu, než eh, eh, vzejít z této krize posílena krize, která bohužel narušila také důvěru evropských občanů v instituce ehm, Evropské unie. Tyto výzvy však můžeme úspěšně zvládnout pouze tehdy, jestliže budeme Eh, mít společně toto přesvědčení o a budeme-li moci toto přesvědčení zprostředkovat dále společně. Eh, společenství se v průběhu let osvědčilo obhajovalo naše společné zájmy a proto komunitární metody musí být jako takové dále obhajovány. Prohlubování politického sjednocení má také posílit solidaritu a sociální soudržnost a podle mého názoru eh, je to pravděpodobně nejlepší způsob, jak vytvořit účinnější Evropu eh, která bude lépe reagovat na ekonomické a sociální výzvy naší doby. Milí přátelé, přítelkyně, abychom mohli skutečně překonat obtíže, které sebou přinesla krize, musíme zároveň definovat správnou diagnózu příčin krize. Tady musíme odvážně analyzovat vlastní příčiny ekonomické a sociální krize. Podle mého názoru musíme být i sebekritičtí na národní, ale také na evropské úrovni a to, co se týče politické nečinnosti nebo eh, neúčinnosti ehm, politic, politiky v posledních dvou desetiletích. Především v posledním desetiletí, eh, protože ehm, sotva lze spochybnit eh, skutečnost, že politika, politické kroky posledních let Především eh, tržní svoboda a eh, svoboda generování zisků probíhala bez sociální solidarity a tyto modely byly chybnými modely. Jedna věc eh, je volné tržní hospodářství a něco jiného je nespoutanost trhu bez státního dozoru a bez odpovídajících bezpečnostních ventilů pro celou společnost. Nesmíme učinit z naší společností eh, rukojmí eh, trhu a nesmíme se nechat manipulovat nejrůznějšími eh, silami a opatření z posledních let se neúplně osvědčila jako účina. Výjdeme-li ze chybné analýzy krize, tak Není možné eh, sledovat jen jednostranně eh, trhy a spekulanty a obvinovat je jednostranně. Musíme se pokusit eh, teď přemýšlet krom, krom, nejen o jednostranné úsporné politice, která se ukázala být účinná a která by mohla vést dalšímu růstu. a musíme posílit společnost a ehm, vygenerovaná ehm, přidaná hodnota musí být rozdělena mezi ehm, všechny. Nemůžeme privatizovat zisky a ztráty pak nárňovat. Musíme se postarat o to, aby zátěž z minulé krize nesli ti, kteří tuto krizi eh, nezavinili. A občané, prostí občané, ti jsou nejméně zodpovědní za eh, slabiny, eh, které se tady vykrystalizovaly. A Tyto slabiny samozřejmě stěžují také práci ekonomické a měnové unie. Máme tady politickou a morální, morální závazek, abychom rovnoměrně rozložili zátěž, která vyplynula z krize. A e, rovněž musíme e, ekonomické a sociální zátěže rozložit tak, aby nejširší vrstvy společnosti tímto nejvíce netrpěly. A v současné době bych rád také poukázal na to, že jsem otřesen, eh, když sledujeme eh, v televizi velmi nešťastné občany, kteří eh, částečně musí žebrat a e, sotva mají možnost obstarat si nějaké potraviny, aby přežili. Občané, kteří bojují o každodenní přežití. A to pro nás je závazek, abychom těmto situacím v Evropě zabránili. Ehm, nemůžeme jen tak přihlížet, jak ehm, vládne chudoba a sociální vyčlenování eh, a jak se toto šíří ve stále větších vrstvách obyvatel. A eh, z toho, tohoto řečnického pultu bych eh, také chtěl ehm, vyzvat mm, předsedu Evropské komise, aby s námi spolupracoval, aby hledal prostředky a cesty, tomu, abychom eh, mohli eh, realizovat program eh, rozdělení potravin pro všechny. Musíme se skutečně postarat o to, abychom do konce kyperského předsednictví tady měli v rukou konkrétní výsledky, které vyplynou z tohoto programu. A abychom snad ještě učinili dodatečná opatření k tomu, abychom prokázali hmatatelné výsledky na základě legislativních iniciativ komise a tím by tento sociální program eh, eh, mohl být eh, alespoň částečně realizován. A zvláště je Jde pro, pro mě jde o rozložení e, vyhospodařených hodnot, přidané hodnoty. Potřebujeme politiku, která bude soustředěna na lidi. Musíme obzvlášť podpořit malé a střední podniky, e, které jsou jakousi páteří e, evropských hodnot. A tím můžeme získat vyšší ekonomickou přidanou hodnotu a také sociální užitek. A právě v minulých letech jsme s podporou všech ostatních, také s podporou Evropské komise učinili opatření, pomocí kterých můžeme urychlit strukturální reformy a zajistit lepší podmínky konkurenceschopnosti pro evropskou ekonomiku, e, zvláště pak pro malé a střední podniky. Opatření, od kterých očekáváme, že přispějí k tomu, e, že zvýší zaměstnanost mezi mládeží a Eh, že eh, učení z životního prostředí, životní prostředí, které bude únosnější. A to doplňuje opatření, která již byla učiněna eh, tak, abychom zvládli dluhovou krizi. Musíme teď na jedné straně se podívat na rozpočtovou disciplínu, protože je velice eh, důležité, abychom tady eh, zamezili mrhání finančními prostředky, aby veřejné eh, finance byly dány do pořádku. A pak na druhé straně jde o účinnou růstovou strategii, která sebou přinese nové pracovní příležitosti v Evropě. Jako předsednictví rady eh, hodláme s vámi, vážení poslanci, velmi úzce spolupracovat. A rovněž eh, chceme spolupracovat úzkým způsobem i s Evropskou komisí. Tak chceme odbourávat sociální tlak, který vznikl v mnoha členských státech Unie. A zejména Eh, tento tlak doléhá obzvláště na mládež, ale mládež je přeci budoucností Evropy. Přejeme si sociální Evropu. To je naším cílem. I za obtížných hospodářských výchozích podmínek. Pouze tak můžeme evropského občana přesvědčit o vizi evropského sjednocení a pro, překlenout propast, která se rozevírá mezi e, těmi, kteří v Bruselu rozhodují a mezi běžným občanem. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, v rámci tohoto rámce se budeme snažit o lepší Evropu. A my jsme zvolili čtyři priority v tomto směru. První priorita efektivnější a udržitelnější Evropa. Máme na mysli zejména víceletý finanční rámec 2014 až 2020 a naším cílem je dokončit vyjednávání o tomto rámci, tak abychom měli spravedlivý a účinný rozpočet Evropské unie, který povede k růstu a k zaměstnanosti. Kyperské předsednictví se bude snažit, abychom pokročili v rámci vyjednávání o legislativním rámci, o společných politikách, eh, které se budou provádět v rámci tohoto pro programovacího období. Samozřejmě se to týká politik koheze, politiky rybářství, politiky společné zemědělské politiky, politiky výzkumu a vývoje, zejména důležitá je rovněž energetická politika a facilita pro propojení Evropu, Connecting Europe protože ta podpoří eh, zlepšení na ní konkurenceschopnosti a zejména přispěje k růstu v Evropské unii. Trvale udržitelný růst. To je důležitou prioritou pro kyperské předsednictví a Rady EU. Eh, chceme zvolit obšírný přístup v oblasti dopravy, v oblasti ochrany životního prostředí a rovněž v oblasti energetiky. Zejména se zaměříme na reaktivaci mořské politiky Evropské unie. E, uspořádáme e, speciální setkání v Limasolu. Tam bude přítomen i předseda komise. A zde e, schválíme, přijmeme zvláštní speciální prohlášení o tomto tématu. Další priorita, druhá priorita – společné hospodářství Evropy na základě růstu. Krize ukázala, že je nutné, abychom v tomto směru učinili více a kyperské předsednictví eh, bude klát obzvláštní důraz na další uplatňování strategie a provádění strategie Evropa 2020. Přejeme si posílit hospodářský růst a zejména zlepšit možnosti získávat pracovní místa pro občany. Tedy zaměstnanost je pro nás obzvláště důležitá. Dále eh, finanční záležitosti, to je velice důležité. Je třeba chránit investory a spotřebitele a je třeba vnést na trh větší transparentnost. Eh, budeme slavit výročí, důležité výročí jednotného vnitřního trhu. A my si přejeme jednotný trh ještě dále prohloubit, tak abychom oživili evropské hospodářství a dosáhli více sociálního pokroku. A zejména chceme eh, zde zohlednit potřeby spotřebitelů a malých a středních podniků. Bez pochyby je to tak, že společný jednotný trh je solidním základem pro evropské sjednocení. Zejména nyní, v době hospodářských potíží, je důležité posílit vnitřní trh a posílit konkurenceschopnost. Třetí priorita. Evropa, která bude blízká občanovi, která bude solidární. Potřebujeme, aby Evropa srůstala a aby srůstala solidárně. Prioritou kyperského předsednictví je posílání, posílení sociálních partnerů a také nevládních organizací s ohledem na provádění strategie Evropa 2020. Důležitou, důležité jsou zejména cíle zaměstnanost a potírání chudoby a sociálního vyloučení. Naším cílem je na to tomto poli využít osvědčené postupy, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Tak, abychom skutečně dokázali posílit eh, a lépe zapojit občanskou společnost do těchto otázek. Sociální složka je důležitá součást strategie Evropa 2020. A je důležitá také proto, abychom překonali krizi. Právě skupiny, které jsou ohroženy chudobou a vyloučením, zde eh, hrají důležitou roli. Je třeba posílit sociální soudržnost a je třeba se zaměřit na potírání chudoby dětí. A chceme zajistit to, aby se zlepšily životní podmínky pro děti. Máme Evropský rok aktivního stárnutí a proto se nechceme omezovat pouze v sociální oblasti na zaměstnanost, ale chceme zapojit veškeré osoby, veškeré občany do sociálního dění, ale také do dění kulturního. Co se týče rovnosti a rovnoprávnosti. Kyperské předsednictví zde bude dále pracovat na ukazatelích, pomocí kterých eh, budeme moci lépe zjišťovat specifické potřeby žen. Rovněž zahájíme debatu o překonání propasti mezi oběma pohlavími a zajistíme, aby členské státy si vyměňovaly osvědčené postupy v této oblasti. Dalším důležitým cílem je také vytvoření společného evropského azylového systému a e, také to, abychom dosáhli toho, aby členské státy úzce spolupracovaly e, pro ochranu osob, které potřebují mezinárodní ochranu. V oblasti kultury a vzdělávání budeme vyjednávat o další generaci, o příští generaci programu Erasmus a Zejména se zaměříme na boj proti analfabetismu. Čtvrtá priorita. Evropa ve světě. A Evropa bližší občanovi. Kyperské předsednictví zde bude úzce spolupracovat s vysokou představitelkou pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a s Evropskou službou pro vnější činnost tomto rámci s ohledem na silné, na velké politické změny na jižním břehu Středozemního moře, je třeba se silněji zaměřit na jižní dimenzi evropské sousedské politiky. Je třeba, abychom podpořili naše vztahy se zeměmi, které leží na břehu Středozemního moře. Rovněž je důležité, aby arabské národy, které povstali a požadovali právní stát a demokracii, aby tyto národy opravdu mohly eh, si zvolit své budoucí vlády v svobodných volbách. Nechceme jako Evropská unie nějakým způsobem nutit náš model demokracie těmto zemím, ale je třeba podpořit snahu a úsilí mladých lidí v těchto zemích, které, kteří si přejí pluralistickou společnost. To je velmi důležité pro zachování lidských práv. Dále bude keperské předsednictví přistupovat k odpovídajícím krokům, které se uvisí s dalším rozšiřováním. To je také jedna z velice úspěšných politik Evropské unie. Milí přátelé, vážený předsedo parlamentu, vážené dámy a vážení pánové, na závěr bych eh, se krátce zmínil o starořecké filozofii, která je pro nás důležitá a představuje pro nás společné kulturní dědictví. Platon se zeptal, Sokrates se zeptal Platona, co je, Platon se zeptal Sokratese, co je smyslem životu a Odpověď zněla, aby byl člověk dobrým obyvatelem Aten. A co to znamená být dobrým obyvatelem Aten? A odpověď byla velice jednoduchá a je zároveň to odpověď, která platí vždy, je bez časa. Odpověď zní, že Atény musí vypadat lépe, pokud je člověk jejich dobrým obyvatelem, v okamžiku, kdy je tento obyvatel opouští, lépe než v okamžiku, kdy do nich vstupuje. To, to je velice dobrá myšlenka a my, jakožto vůči osobnosti v Evropě, se musíme postarat o to, aby Evropa byla lepší a aby byla lepší pro všechny evropské občany a zejména pro budoucí generace pomocí radikálních, inovativních politických opatření, které vychází z člověka a snaží se uspokojovat jeho potřeby. Takto chceme propojit růst a sociální soudržnost. Já jsem právě tady vyjmenoval priority a na nich jistě vidíme, že vidíte, že kyperské předsednictví má v plánu opravdu mnoho věcí, ale zároveň je třeba si uvědomit, že situace je obtížná a na evropské úrovni čelíme mnoha výzvám. Naše země samotná má před sebou také řadu obtížných úkolů. Dobře víme, eh, eh, že došlo k okupaci severní části našeho ostrova, k rozdělení ostrova, ale chci vás ujistit, že my nepřipustíme a nedopustíme, aby tyto problémy, zejména mocnost, která okupuje severní část, nedopustíme, aby toto nějakým způsobem poškodilo naše snahy, abychom naši předsednickou roli vykonávali správným způsobem. Naše předsednictví se bude snažit, abychom vytvořili lepší Evropu pro evropské občany. Šest měsíců, které jsou před námi, chceme využít s vaší podporou proto, aby veškeré instituce a orgány a také občané mohli přispět k tomu, abychom dokázali uskutečnit naše společné velké cíle. Děkuji mnohokrát. Vielen Dank, Herr Děkuji, eh, pane prezidente. Já předávám slovo panu barrosovi. Pane předsedo Evropského parlamentu, pane prezidente Kypru, vážené poslankyně, vážení poslanci, nejprve dovolte, abych panu prezidentovi a e, celé kyperské vládě a kyperskému e, lidu tlumočil naši plnou podporu a přejeme maximální úspěch vašemu předsednictví, což by bylo v zájmu vaší země a v zájmu celé Evropské unie. Předsednictví Unie je vždy velkou výzvou pro malé země, i pro velké, pro starší členské státy, i pro novější. A je to samozřejmě zdvojenou výzvou, když se e, ujímá země předsednictví poprvé a navíc v této hospodářské konstelaci. Nicméně víme, že Kypr je maximálně připraven ujmout se otěží. Byli jsme tak ujištěni dnešní řečí pana prezidenta Christofiase, e, bylo také řečeno, řečeno, jak je Kypr oddán myšlence evropského eh, projektu. A Kyperské orgány se začaly na předsednictví chystat již téměř před třemi lety. V celé této eh, lhůtě se eh, kyperská strana i evropské instituce velmi intenzivně připravovaly a spolupracovaly. Zítra a pozítří se kolegium eh, komise také setká s představiteli kyperské vlády v Nikozii a já tam budu mít příležitost vyjádřit maximální uspokojení z příprav, které které proběhly. Práce bude hodně a kyperské předsednictví si správně stanovilo priority. Komise sdílí cíle předsednictví, jejímž, které jdou směrem k konkurenceschopnější eh, Evropě a k solidaritě a sociálnímu začleňování které se snaží zajistit, aby Evropa zůstala a posilovala svou roli jako hlavního eh, hráče na ekonomickém poli. Komise eh, samozřejmě již dlouhou dobu podporuje eh, takovéto kroky, eh, jako jsou rozumná a zdravá finanční situace, cílené investice a zvyšování konkurenceschopnosti. Půjdeme cestou úspěšného kyperského předsednictví Rady. A aby toto předsednictví bylo skutečné, úspěšné, tak bude důležité se, setkat se Eh, opřít o ty zásadní úlohy, které mohou být dokončeny do roku 2012. Nejprve je to víceletý finanční rámec, jeden z našich hlavních finančních nástrojů pro investice s přidanou hodnotou napříč Evropou a jinde. Eh, pane prezidente, pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, udělejme maximum pro to, abychom dohodu na MMF dokončili do konce tohoto roku. Vím, že to je veliká výzva, ale možné to je ono by to vyslalo jasný signál, že co se týče růstu, tak se neomezujeme na rétoriku, ale chceme konkrétní činy. Mohl by to být velice eh, dobrý typ smlouvy, což by eh, bylo velkým pokrokem pro Unii jako takovou a velkým úspěchem pro kyperské předsednictví. Evropská komise v nadcházejících dnech předloží aktualizované finanční údaje pro náš návrh na MMF. Bude tam rovněž zahrnut eh, dopad přistoupení Chorvatska a bude tam také zohledněna celá řada těch statistických údajů z národních zdrojů. Tyto věci musí být učiněny, aby vše bylo transparentní a e, aby bylo e, zaručeno rovné zacházení. Potom předsednictví bude připraveno připravit e, seriózní diskuzi hned z kraje podzimu na, založenou na konkrétních údajů. Údaje, které jsme navrhli v loňském roce, jsou stále velice vyvážené, realistické a zůstávají plně v platnosti a ukazují také na pravou míru ambicí. Takže bych chtěl, aby členské státy i parlament uznali, že to, co jsme již předložili, představuje velmi dobrý základ kompromisu. Samozřejmě, že jednání o víceletém finančním rámci představují určitý balíček, musí být eh, dokončeny především v oblasti sektorálních návrhů společných evropských politik, které si zaslouží naší plnou podporu. Jde o podporu zaměstnanosti a růstu a proto musí musíme eh, také eh, výrazně eh, reformovat společnou zemědělskou politiku, společnou politiku v oblasti rybolovu, pak celou problematiku vědy a výzkumu do roku 2020 a úlohu transevropských sítí. Nemůžeme také nechat stranou naše na stroje pro vnější politickou činnost. Je to téměř 70 eh, sektorových eh, programů a máme před sebou tedy obrovský úkol. Bude to chtít velké úsilí ze strany předsednictví a celé rady a my jako komise to budeme plně podporovat. Pane prezidente, vážené poslankyně, vážení poslanci, eh, víceletý finanční rámec je pouze jedním z našich nástrojů pro zajištění růstu a větších pracovních příležitostí. Jsou tady jiné oblasti. A já plně vítám to, že prezident Christofias sdílí můj nástroj v tom smyslu, že musíme více spolupracovat se všemi institucemi, včetně samozřejmě Evropského parlamentu v nadcházejících měsících. Je to jediný způsob, jak dosáhnout výsledků, výsledků, které by byly stabilní, závazné a které nejsou opřeny o e, nějaké slabé základy. Musíme rovněž v následujících měsících eh, více postoupit eh, v otázkách jednotného trhu. Máme tady Single Market Act 1 a eh, pak je tady vlastně ten návrh nového paktu o jednotném trhu číslo dvě. V tomto směru vám velice děkuji za váš závazek se v tomto směru také angažovat. A jak jsem řekl včera, Eh, budeme i nadále pracovat velice intenzivně na zajištění stability eurozóny a měnové unie. Komise předloží velmi brzy nové návrhy, které se týkají prvních kroků pro založení tzv. bankovní unie, vytvoření jednotného dohlížícího orgánu kolem ECB, E, na základě článku 127 smlouvy. Zároveň samozřejmě jde o to udržet celkovou e, architekturu 27, brzy 28, architekturu jednotného trhu, tak aby byla zaručena integrita Evropské unie a přirozeně e, plné práva, plná práva vypoví, vyplývající ze smlouvy také pro Evropský parlament. Musíme hodně pracovat na návrhu komise, který se týká Eh, režimu záruk, kapitálových požadavků a eh, také, na, který se týká eh, zneužívání tržních principů. Musíme tedy tyto věci všechny plně posilovat a zajistit také Eh, iniciativu eh, takzvaného two-packu a posílit finanční spolupráci. Všechny tyto věci jsou jednotlivě důležité, ale teprve eh, společně mají tu zásadní roli a samozřejmě budou vyžadovat i větší solidaritu, pokud chceme přijmout větší odpovědnost. Pane prezidente, vážené poslankyně a poslanci, zmínil jsem se pouze o několika zásadních věcech v nadcházejících měsících a předsednictví má program bohatě tvrdší a e, širší. Musíme se nicméně soustředit na to, co můžeme realizovat e, v relativně krátkém čase. Měl bych se také zmínit o Schengenu a těchto balíčcích. Doufám, že nám se nakonec podaří e, najít ještě lepší řešení než ta, která jsou na stole rady v současné době. Potřebujeme tedy být odhodláni a soustředěni. Šest měsíců projde velice rychle. Včera na jednání s předsedou Schulz poslancem a prezidentem Christofiasem e, jsem se zmínil o tom, že vlastně to je 17. předsednictví, které budu zblízka sledovat a musím říct, že všechna ostatní se také dokázala soustředit na e, určité priority. Komise vám v tomto směru bude maximálně nápomocná a já jsem si jist, že tomu tak bude i z hlediska Evropského parlamentu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi Evropské komise a nyní zahajujeme rozpravu. Jako první bude hovořit Josef Dol za frakci EPP. Pane předsedo, pane prezidente Christofiasi, vážené kolegyně, kolegové, eh, Kypr se ujímá předsednictví v rozhodující chvíli pro Evropu. Já jsem to tady eh, připomněl včera. 30 jednání eh, se radě podařilo zorganizovat kolem krize a ještě není vše u konce. A dnes ráno žádám o odvahu a odhodlání ze strany nového předsednictví. Předsednictví, které doufám přesvědčí svých 26 partnerů, aby se prohlásili v, eh, ve prospěch jednotné svrchované Evropy. Eh, eh, hospodářská krize je nejenom výzvou, ale také šancí. Jedná se o to zvýšit konkurenceschopnost naší ekonomiky a také z snížit nezaměstnanost, která dosahuje 11% v průměru. Jde o to, abychom měli společnou hospodářskou politiku, politiku vyrovnaného rozpočtu a především dlouhodobé, dlouhodobých investic. Pane eh, prezidente Christofiasi, i když vy a já jsme z politických stran, které jsou radikálně eh, v protikladu, my podporujeme vaše priority a jednu věc, eh, kterou jste řekl, ta mi leží zvlášť na srdci a je pro mě drahá a to je komunitární metoda. I tu já plně podporuji. Chceme, aby Evropská unie byla efektivnější, účinnější a soustředěná na růst. Je třeba jednat, je třeba konat, využít 20. výročí společného trhu na podzim, abychom konečně dokončili práci, která byla započata Jacquem Delorem a abychom konečně měli akt pro jednotný trh. Je třeba vytvořit skutečný eh, společný trh služeb, digitálních služeb a také eh, snížit zátěž, která tlačí na naše malé a střední podniky. Všechna toto opatření generují růst a tím pádem generují zaměstnanost. Pane prezidente, žádám vás, abyste eh, tato opatření přijal a vyjednával velmi těsně s Evropským parlamentem i s komisí. Zároveň máte na starosti během svého předsednictví vyjednávání schválení e, víceletého finančního rámce. Naše frakce doufá, že během tohoto semestru se věci posunou kopředu a že e, tedy bude evropský rozpočet, rozpočet pro investice, růst a zem, zaměstnanost. Investovat ve 27 do infrastruktur, do e, těch energetických sítí, vzdělání, výzkumu a inovace, do sou, politik soudržnosti, do bezpečnosti v potravinové oblasti. A vy jste hovořil o potravinové pomoci těm nejchudším. Inu to jsou oblasti, ve kterých máte moji plnou podporu. To je skutečně důvěryhodná a hmatatelná odpověď odpověď na krizi. A proto můžu říct, že kyperská, eh, kyperské předsednictví v nás najde velmi aktivního a eh, odhodlaného eh, partnera při diskuzi a realizaci těchto opatření. Budeme tedy doufat, že tady bude v závěru roku dárek pod stromečkem, kterým bude tedy ten balíček MMF. A pane Barosovi se neusmívejte, bude to balíček velmi kvalitní kvalitní. Je tady ještě jedna věc, o které bych chtěl hovořit. Eh, politická situace, která eh, několik dní již přetrvává v Rumunsku a která je znepokojující. Vivian Reding, místo předsedkyně komise, eh, také řekla, a já ji cituji, byla tady atakována nezávislost soudu, je atakována ústava země a nezávislý justiční systém, který dobře funguje, je zcela zásadní základní podmínkou pro vzájemnou důvěru v justici v Evropě a ve spravedlnost v Evropě. Konec eh, citátu. I já jsem v minulém týdnu hovořil o eh, určitých obavách, které mám z fungování demokracie v Rumunsku. Žádám komisi a eh, říkám to velice upřímně, abychom neodešli na dovolenou na dva měsíce. Musíme tuto věc sledovat, podobně jako jsme sledovali jiné kauzy v jiných zemích. Je důležité, aby v nadcházejících nadcházejících šesti měsících jsme postoupili v jednotlivých oblastech a pane prezidente Christofiasi, my e, ve vás věříme, jste prezidentem malé země, ale můžete učinit mnoho krásných věcí. Děkuji kolegu Doulovi za frakci socialistů a demokratů. Má teď slovo Hanes Svoboda. Děkuji. Jen krátkou poznámku kolegovi Doulovi. Měl bych radost, kdyby jen tak polokriticky vůči eh, eh, Rumunsku, eh, ale co se týče porušování evropských práv, tak jsme nezávisle na jakékoliv zemi na straně evropského práva a evropských hodnot. Pane předsedo, rád bych vás srdečně přivítal Ehm, jistě budete odvádět svou práci velmi dobře, protože to je správná angažovanost, kterou svou přinášíte. Předsednictví nebude žádným jednoduchým předsednictvím, to vám nemůžeme slíbit. Můžeme vám slíbit, že budeme spolu ehm, napomáhat vám ehm, řešit problémy, ale jednoduché předsednictví to nebude. Ekonomická krize trvá i nadále. A dnes je okamžik. Máme problém. Není tlumočení do angličtiny? I have to speak in behind. <laughs> So, die englische Kabine muss uns mal Signal. Anglická kabina nám musí dát signál, jestli už může pracovat. Ano, dobře. Tak, začneme s panem Svobodou od začátku. Ekonomická krize eh, bude nadále trvat, bankovní krize i nadále eh, je silná. Eh, předsedovi komise jsem vděčen za to, že jasně ukázal, že je, tady máme tady být spolu plné rozhodování Evropského parlamentu při etablování se nového bankovního dozoru. To je něco, co už podporujeme dlouhou dobu. Jistě potřebujeme zvláštní pravidla pro eurozónu, ale nesmíme zapomínat, a Kypr je toho příkladem. I když není v eurozóně jako třeba Řecku, na Řecku nebo Rumunsku to můžeme vidět, ale když nejsme, nejste v eurozóně, přesto je možné možné, že tady jsou, je možné pocítit masivní eh, dopady. A jednotlivé souvislosti nebo to, co se stalo v Barclays Bank, ukazují, že i nadále tady existuje mnoho bankéřů, kteří spekulují s penězi ostatních. I nadále tady máme spoustu bankéřů, kteří si myslí, že mohou manipulovat trhy eh, a že se na to nepřijde. A s tím se musí přestat. Potřebujeme účinnou, účinný bankovní dozor v Evropě a to eh, musí být zajištěno v příštích měsících spolu s silnější transparentností všech bank. V této souvislosti, pane předsedo, ještě něco eh, k daní z finančních transakcí. Před nedávnem jsme eh, slyšeli zprávu Ani Podimata eh, a přijali jsme to s velkou většinou v tomto parlamentu. Vím, že ve vaší zemi vládne skepse, ale je to absolutně nezbytné, abychom přešli k této daní z finanční transakce. Ne, že by vyřešila všechny problémy, ale pane předsedo, vy jste hovořil o tom, že ekonomické a sociální zátěže mají být rozloženy rovným dílem. Daň z finanční transakce je vlastně jedním malým, ale ne nevýznamným příspěvkem k tomu, aby ekonomické zátěže byly skutečně spravedlivě rozloženy, aby i finanční sektor přispěl svým dílem k vyřešení krize aby přispěl k zvládnutí eh, krize. To si myslím je nezbytně nutné. A eh, k rozpočtu. Kolega Doul eh, vyjádřil názor, že je to vánoční dárek. Já doufám, že má pravdu. Doufám, že je to dárek a že se nebudou jenom slavit Vánoce s dosaženým špatným kompromisem. Máme tady eh, přátelé tzv. better spending a přátelé eh, koheze. Jestliže přátelé better spending si myslí, eh, že méně utrácení, less spending a drastická krácení v rozpočtu jsou lepší, tak to nás nemají na naší straně. Pan Cameron je toho názoru. Pokoušejí se o to už s velkým úspěchem ve Velké Británii. Ehm, vidíte, že tam je velká odezva mezi obyvatelstvem. Jestliže přátelé koheze si myslí, že prostě budou vydávat více peněz a celá věc se vyřeší, tak taky nás nebudou mít na, na své straně. My, sociálně demokratická frakce, si myslíme, že většina v tomto parlamentu si bude přát, abychom měli rozpočet, který bude výkonnější, eh, který bude schopen splnit úkoly, který povede k růstu. To je absolutně nezbytné. A samozřejmě eh, po, povede také k větší produktivitě a vyšší konkurenceschopnosti, ale není možné zároveň krátit a říkat, udělejte něco více pro růst a zkratíte prostředky. Kromě těch prostředků, které zrovna potřebujete, když pan Cameron ve svém volebním okresku nebo v sousedním volebním okresku potřebuje nějakou velkou instituci, tak ji bude chtít financovat. Ale pokud půjde o to eh, v oblastech eh, kohezních, kde opravdu musíme něco vykonat, kde musíme být užiteční. Pokud tam půjde o to eh, přispět k růstu, ať to zmiňoval pan, pan prezident tady ve svém projevu, ať je to Polsko nebo Litva nebo jiné země, pak najednou budeme dělat, budeme velmi krátit finanční prostředky. A my říkáme, ne, toto není na místě. Nemůžeme říkat, že potřebujeme více růstu, zaměstnanosti ale pak se hlavně budeme eh, zaměřovat jen na eh, krácení finančních prostředků. Jsem velice rád, že ve Francii eh, existovalo hnutí, které se chtělo oprostit od těto, této jedno, jednoduché metody krácení. Jsem rád, že i paní Merklová toto vidí v Německu i po rozhovorech SPD, že vidí, že rozpočet přeci jen má mít určitou velikost proto, aby mohl přispět k růstu a zaměstnanosti. A v tomto smyslu bych si stejně jako kolega Dol přál takový vánoční dárek ne pro nás, ne pro parlament, ne pro komisi a radu, ale pro evropské obyvatelstvo, které toto nutně potřebuje. S kyperským předsednictvím se eh, blížíme, přibližujeme k regionu, které i nadále je dotčeno velkou krizí. A mm, mm, Mm, je sice eh, kriz, také krizová eh, oblast eh, Blízkého východu a vím, že kyperská vláda má velice dobré vztahy se zeměmi Blízkého východu a bude těchto kontaktů využívat. A poslední poznámka se vztahuje k Turecku. Eh, velice lituji eh, jako přítel Turecka, eh, jak se Turecko chová vůči kyperskému předsednictví, protože to je předsednictví v Evropské unii. A jestliže Turecko kyperské předsednictví bude bojkotovat, tak bojkuje, bojkotuje zároveň Evropskou unii. Zůstáváme u naší vize společného Kypru, kdy turečtí a kyperští řeckové mohou říci mír, v míru dohromady obě součásti Evropy a tato vize nás bude vést i dále. Děkuji. Děkuji. Slovo má nyní za frakci Aliance liberálů demokratů Graham Watts. Eh, pane prezidente Kristofiase, vaše země nemůže vést Unii svou velikostí či silou, ale můžete vést svým příkladem, příkladem v oblasti hospodářského růstu. Můžete využít eh, vlivu Evropské unie pro znovu eh, sjednocení Kypru. A ekonomisté říkají, že by to znamenalo 12 tisíc eur pro každého obyvatele vaší země. Můžete vést z Unii příkladem boje proti Eh, zločinnosti proti eh, korumpovaným kypr- eh, kyperským právníkům a developerům, kteří často důchodce lupují o jejich těžce nabité úspory různými machinacemi. Také můžete bojovat příkladem tak, že se nestanete vazalem, hypotékovým vazalem Moskvy a nebudete se vyhýbat nějakému jednání s Ankarou. Rovněž můžete být příkladem, co se týče rozpočtového vyjednávání a cestovní mapy do roku 2050. Můžete také využít ECB a EIB, abychom slabší eh, státy Unie eh, dotlačili zpátky k solventnosti. Můžete Eh, samozřejmě hovořit, musíte hovořit s Tureckem, nemůžete přehlížet eh, osud eh, našich občanů za osnatým drátem. Já mám tuto zkušenost s našimi spoluobčany na Gibraltaru. Tady jde o to, aby se smlouvy staly pevným nástrojem proti těm, kteří mají ústa plná řečí. Před 40 lety George Mustafa taky eh, hovořil o ostrovech eh, za osnatým drátem, eh, o eh, zdech, které svazují ve středozemní moři. My vás nebudeme kritizovat příliš přísně, pokud se vám nepodaří nastolit mír a svobodu v Syrii, i když to budete zkoušet, ale můžete zbavit svůj ostrov osnatého drátu a znovu nastolit krásné léto, jak říkal básník, krásné léto, které se nebojí podzimu. Graham, Děkuji Grahamovi. Pan Kasoridis by vám chtěl položit otázku. Prosím, pane Kasoridise. Um, pane Watsone, nemyslíte si, že eh, tím že hovoříte takto kriticky k předsednictví, které ještě nezapočalo, eh, se chováte neobjektivně a nespravedlivě. Eh, nemyslíte si, že je zvláštní, že tato kritika přichází od vás ze země, která představuje koloniální mocnost, která nese část odpovědnosti za rozdělení tohoto ostrovo, ostrova svou politikou rozděl a panuj? Bitte, Herr Watson. Prosím, pane Mocne. Pane Kasulidisi, já nejsem ten, který brání vše, co bylo provedeno mou zemí za doby kolonialismu, ale nemyslím si, že moje země může být obviněna z toho, že vytvořila problém na Kypru. Já nekritizuji Kypr, já pouze žádám předsednictví, aby využilo vlivu Evropské unie pro vyřešení určitých vážných problémů, které na ostrově přetrvávají a doufám, že tak učiní. Dá se dělat hodně a přeju panu panu prezidentu Christofiasi maximální úspěch ve všech jeho konáních. Děkuji, slovo má nyní za frakci Zelených a Evropské aliance paní Rebecca Harms. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsme byli s konferencí předsedů na Kypru v rámci přípravy kyperského předsednictví, jsem zůstala soukromně jeden den v Nikózi, abych se seznámila s tímto městem, které jsem do té doby neznala. Jednak jsem navštívila archeologické muzeum a opravdu jsem byla dojata tou krásou tohoto velkého kulturního dědictví, které na ostrově je. A zároveň, když jsem se vrátila zpět do reality a byla jsem ve starém městě v Nikozi a viděla jsem tam tu hranici, a kterou jsem eh, eh, překročila tam, kde to bylo možné a byla jsem otřesena tou konfrontací, která dodnes na Kypru existuje. A já nebudu tak troufala jako kolega Graham Watson a nebudu vám říkat, co byste měl vše řešit během příštích šesti měsíců, ale chtěla bych zopakovat přání, které mnozí z mých kolegů již nadnesli v rámci rozhovoru v Nikozii. Předsednictví Rady EU povede k tomu, že se Eh, pohledy zaměří na Kypr, pohledy evropské a bylo by dobré přispět k tomu, aby tento nedůstojný stav, který pochází z minulosti, eh, tento typ konfrontace, aby toto bylo překonáno, je to v zájmu všech Kypřanů, je to v zájmu jak řeckých, tak tureckých Kypřanů. Dobře vím, když toto říkám, že kyperské předsednictví začíná ve velice obtížné situaci ty spory, ta debata o výsledcích summitu přetrvávají. A já nevím, zda jsme měli doposud eh, dodnes takovýto summit eh, během krize, jehož výsledek by měl na trzích eh, tak rychlý dopad jako výsledky posledního summitu. Dobře víme, jak to vypadá s úroky. Úroky se zvyšují, úrokové sazby pro země, které jsou v krizi, se navýšily po summitu. To znamená, že na radě se pravděpodobně zcela zapomíná na to, že Evropská unie funguje pouze jako společenství, které přebírá zodpovědnost za sebe společně. A v současné době se zdá, že zde máme na radě um, hlavy vlád a států, které jsou spíše představiteli té své národní politiky než Evropané. Tak a vy začínáte předsednictví právě v tomto okamžiku a nesete tu odpovědnost v tom smyslu, že musíte zase propojit eh, radu. A dobře víme, že nyní Trojka předloží svou novou zprávu o Řecku a to je eh, pro, i pro vaši zemi v rámci této krize velice důležitým momentem. A eh, je důležité do té doby odstranit nesrovnalosti na radě. A já mám velké obavy z vlivu Eh, této nové zprávy o Řecku a těch rozhodnutí, která budou učiněna na to, co do posud, abych tak řekla, eh, bylo rozhodnuto na tenkém ledě během posledního summitu. Usnesení Evropského parlamentu, eh, které budeme dnes přijímat, toto usnesení, si myslím, poskytuje dobrou orientaci pro to, co se nutně musí upravit a dořešit během léta. A jako poslední, pane Christofiasi, bych chtěla ještě zmínit jednu věc, protože jsem pochopila, že eh, pro vás je eh, tato otázka velice důležitá. Eh, dobře vím, že Kypr, jak to tam vypadá s těmi strukturálními problémy s bankami a s finančním sektorem, ale myslím si, že Kypr by měl také přispět k tématu daňové spravedlnosti, měl by se věnovat tématu výbání se zemí daním a daňov, tématu daňových rájů. Vy svou, se zhostíte své předsednické role dobrým způsobem pouze v případě, kdy se navzdory všech problémů budete věnovat tomuto tématu. Děkuji, nyní má slovo pan Kenenen za frakci EKR. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval panu prezidentovi Kristofiasovi za jeho projev dnešní a za um, přivítání, které se dostalo mé skupině, když jsme nedávno navštívili Kypr. Hodně jsme ocenili konstruktivní setkání, které jsme s ním měli, stejně tak jako s jeho vládou. Je jasné, že um, nebudeme mít um, moc mnoho z politicky společného, ale alespoň jsme ocenili jejich postinnost. A také souhlasíme s, s prioritami předsednictví v tom, že na EU se mnoho občanů nenahlíží jako něco relevantního a že se musí Evropská unie stát účinnější, efektivnější. Pozice mé e, skupiny je jasná. Nechceme, aby selhala Evropská unie, ale pokud bude i nadále pokračovat ve své agendě z minula, tak e, zcela jistě selhat může. A dovolte mi, abych řekl něco e, na adresu pana předsedy Barosa. Já jsem byl překvapen jeho výbuchem včera tady v parlamentu. Navrhl navrhoval, že máme potěšení eh, z problémů, před kterými stojí Evropa. Toto je eh, absurdní. Ehm, skutečně si myslíte, že jsme potěšeni tím, že tolik lidí trpí v důsledku eh, vašich politických projektů? Ehm, já jsem mnohokrát tady nastěňoval cíle pro eurozónu, jak na ně já nahlížím ehm, Myslím si, že to má být efektivní fiskální unie anebo snížení velikosti eurozóny. V současné době se snažíte eh, se pohnout eh, k politické unii bez fiskální unie, eh, která je dosti žádoucí. A myslím si, že je dost rozumné, abychom začali se alarmovat a říkat, co to znamená pro národní demokracii v mnoha členských státech. Ať už euro přežije nebo ne. Důležité pro mě je, aby ty země, které měly rozum a zůstaly mimo a nebyly pošlapány rozhodnutí, rozhodnutím sednáctky. A mm, myslím si, že to je to, co si zvolili. E, ale e, samozřejmě tady musí zůstat jeden nástroj a sice e, vlastnictví 27 členů a to je jednotný trh. To je něco, co my všichni podporujeme. A proto jsem byl potěšen, když jsem viděl, že kyperské předsednictví řeklo, že jedno, jedním z ambiciozních cílů bude prohloubení tohoto interního, tohoto vnitřního trhu a máte v tomto naši plnou podporu. Ehm, předsednictví ehm, rovněž ukončí jednání o ehm, směrnici o kapitálových požadavcích. Včera, eh, to bylo součástí této kritiky, předseda Barroso eh, právem řekl, eh, že tady jsou závazky bailoutu ve Velké Británii. To bylo to, co bylo rozpracováno bývalou socialistickou vládou, ale mohu vás ujistit, že banky jsou dostatečně kapitalizovány a pokusí se zabránit tomu, k čemu došlo teď. Takže proč se komise stále snaží rozředovat závazky, které EU učinila v Bazileji, tak, aby implementovala směrnici o kapitálových požadavcích. Eh, pane Barozo, má skupina a Velká Británie jsou pro striktnější bankovní dozor eh, než vaše komise. Chceme zajistit, aby daňoví poplatníci už nikdy nemuseli učinit bailout bank. A pane předsedo, jenom velice krátce k víceletému finančnímu rámci. Stále ještě eh, mě zaráží, jak komise může vymáhat úsporné opatření v členských států a zároveň vyžadovat vyžadovat více peněz pro evropský rozpočet. Zdá se, že všichni musí eh, zredukovat své výdaje, a je, kromě Evropské komise. Eh, to, že se mrhá eh, finanční prostředky v ekonomické krizi, toto je doktrína, která se zdiskreditovala už v 70. letech. A pokud předsednictví skutečně naplní rozpočet, který se bude zaměřovat na kvalitu a přidanou hodnotu, na lepší výdaje než na více výdajů, pak budete mít opravdu naši plnou podporu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Kalenenovi a slovo má teď eh, za sjednocenou levici paní poslankyně Cima. Äh, vážený pane předsedo Rady Evropské unie, vážený pane Dimitrisi Christofiasi, pro mě dnes a pro mou frakci je toto obzvláštním okamžikem, že vás zde můžeme přivítat ve vaší funkci předsedy Rady Evropské unie. A jsme velice potěšeni také tím, že poprvé v dějinách Evropské unie stojí na špici Evropské unie člověk, který patří do naší politické rodiny. Přebíráte předsednictví v okamžiku, kdy Evropská unie stojí před obrovskými výzvami a musí nasměrovat vlastně svůj budoucí vývoj, tak aby opravdu Evropská unie měla budoucnost. A podle toho, jak se nasměruje, tak se vydá tímto směrem anebo jiným směrem a to by byla historická porážka a z Evropské unie by se stala podzvánka pod čarou v dějinách Evropy. Dobře víme, jak eh, my jsme vedli rozhovory s vámi, s vaší vládou a s předsedy eh, politických stran ve vaší zemi a proto víme, že jste se skvěle připravili na předsednictví v radě. A dobře víme, že jste si vědom, jak důležitá úloha to je a jak velký dopad má. A dnes jste ukázal, že chcete zaměřit pohledy vládnoucích eh, osob na životní situaci běžných občanů. A já musím říci, za ta poslední léta to je poprvé, kdy eh, předseda Evropské unie toto dělá, že řekne, že něco takového hodlá učinit. Já jsem to po dlouhou dobu v oficiálních projevech postrádala, že je zde řečeno, že jde opravdu o lidi, o občany a že ti na jejich bedrech je vlastně ta největší zátěž, která vyplývá z té krize. Já bych vám přála, aby se vám to podařilo realizovat a aby jste uskutečníte toto, a to jsem si jistá, vy budete pozbuzovat lidi pomocí vašeho předsednictví a pomocí způsobu, jakým ho budete realizovat, pozbuzovat občany, aby, se, aby hájili svá práta. A věřím, že přispějete k tomu, že Evropská unie, eh, Rada, Evropská instituce si budou vědomi takovéto úlohy. Hovoříme neustále o euro, o stabilitě a o nutnosti eh, stability eura pro eurozónu, Evropskou unii, ale toto je nástroj Eh, jsou tam politické podmínky, které jsou definovány. Nemůže být nikdy cílem Evropské unie, aby eh, eh, ve prospěch fungování eura vzala jaksi v potaz to, že lidé hladoví v Evropě, že, že komunální zpráva musí pozastavovat svou činnost. Ta, tam je něco špatně. Toto nemůže být cílem Evropské unie. Já vás velice podporuji ve vašem požadavku v tom smyslu, že musí jít o sociální soudržnost, o soci, solidaritu mezi jednotlivými členskými státy, ale také mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva. Není možné, aby Evropská unie jste viděla pouze jako nástroj či jako jistý mluvčí eh, jisté úzké vrstvy obyvatelstva, či aby se z ní stal jakýsi samoučil. A poslední bod, který bych chtěla zmínit, a tím chci potrhnout vše to, co vy jste již vyjmenoval ve svých prioritách. kteří říct, že přesně toto je pro nás důležité a že tak to budu podporovat. Prosím, učiňte něco pro to, aby lidé se již nemuseli bát, protože strach je nejhorším rádcem demokracie. A mám pocit, že mnohé rozhodnutí z posledních měsíců a týdnů, zejména v rámci voleb u Řecka a také eh, v rámci eh, hlasování v referendu v Irsku, že toto bylo vlastně ovlivněno strachem. A když my v Evropské unii budeme přispívat tomu, aby lidé měli strach zpovědně se rozhodovat, tak to není dobré pro budoucnost Evropské unie. Já vám přeji mnoho úspěchů ve vaší práci. Děkuji, děkuji paní Zimmer a nyní za frakci EFE e má slovo paní Cavela. Děkuji. Pane předsedo, vážený pane prezidente, Kristofiasi, vítáme vás a přejeme vám hodně úspěchů při vašem předsednictví. Kyperské předsednictví začíná uprostřed politického důležitého vývoje v Evropské eh, unii. Po rozhodnutí samitu eh, z června musí eh, být znovu posunuta ku předu bankovní a bankovní unie. Mnozí neví, že tato malá země, Kypr, je Ehm, mnohdy eh, charakterizována lidmi, kteří přemýšlejí racionálně, kteří ehm, jako země, která je disciplinovaná a dokáže postupovat kupředu odvážně. Ehm, sleduje také vývoj na Izraeli, co se týče energetické nezávislosti. A e, to proto, že tady jsou, byly odhaleny zásoby plynu a e, my e, jsme postupovali racionálně a odvážně a také postup, plánujeme společný postup s Izraelem a současně se pokoušíme i nadále udržovat kontakty se sousedními zeměmi a snažíme se zajistit naši energetickou nezávislost na Kypru. Toto je dobrý příklad pro to, jak energetický sektor přeci jen může být eh, lépe využit eh, jako nástroj eh, pro zajištění míru a stability. Ještě bych ráda zopakoval něco, co už tady bylo řečeno předtím. Nezbytné jsou dobré vztahy Kyperské republiky s mnoha dalšími třetími zeměmi. Těchto kontaktů je nutné využít, zvláště kontaktů s arabskými zeměmi. Přeji hodně úspěchů při vašem předsednictví. Děkuji paní Cavela a teď má slovo eh, za nezařazené paní Sinclair. Děkuji, pane předsedo. Kalavela, pane prezidente, bylo to skutečně potěšení se s vámi sejít, když jsem byla v Nikozi v roce 2009 a e, skládám e, úctu e, vůči vašim snahám věci posunout kupředu a myslím si, že to velké ponížení, které se vám dostalo ze strany turecké vlády vzhledem k vašemu předsednictví, je něco, co bychom neměli nechat bez povšimnutí v našem parlamentu. A měli bychom eh, možná jako Evropská unie eh, zrušit statut kandidátské země eh, Turecku, protože se prokázalo, že není, že není že si nezaslouží eh, v Unii být. Vy jste byl eh, vzdělán v Rusku, eh, pane prezidente, a viděl jste, že doma je zrovna tak pod vlivem politbyra, jako tento náš parlament by se snahou některých měl stát něčím, co je pod vlivem Barosovy komise. V a Atenách e, se vám někdy dostává sluchu, e, vaše Eh, váš background jako komunistického ideologa vám věci neusnadní, protože zároveň eh, je tady třeba vidět ta velmi úsporná opatření, která tlačí kupředu Angela Merkel a další. Jistě souhlasíte se mnou, že Evropa 2020 je něco, čemu chybí vize 2020 a že skončí možná podobně jako eh, strategie Lisabonu pro protože eh, nejsme dostatečně aktivní. Včera v televizi jste eh, řekl, že nelze očekávat od Kypru nemožné, ale eh, paní Sinclair vypršela vám doba, říká předseda Scholz, děkuji. Slovo má nyní za frakci EPP pan Kasoulides. Děkuji, pane předsedo. Kypr E, přebírá předsednictví e, s pokorou a s velkým odhodláním. Je e, připraven reagovat na potíže, které před námi stojí. Pane prezidente Kyperské republiky, vy jste představil vaše priority, priority vašeho předsednictví, víceletý finanční rámec, politiku podpory společné zemědělské politiky, společnou námořní politiku, energetickou politiku a tak dále. E, summit ministrů zahraničních věcí, který se plánuje s kolegy z arabských států prokazuje eh, váš zájem sledovat vývoj v zemích arabského jara. Vaše předsednictví se bude také zabývat otázkami rozšíření Unie, včetně eh, Turecka a vy, eh, jak jsem přesvědčen, budete schopen toto vše řešit spravedlivě a nestraně. Nám je líto, jaké zaujala jaký zaujala postoj tato země vůči eh, kyperskému předsednictví. Eh, předsednictví je určitou institucí Unie a šest měsíců eh, tedy Eh, to není eh, jednání s eh, touto zemí, které by mělo Turecko vést při řešení svých sporů. Je teď třeba nechat stranou národnostní otázky a soustředit se na problémy Evropy. A přesně to máte v úmyslu, jak jste prohlásil. I když Turecko eh, tady eh, hrozí určitými eh, hrozbami vůči exkluzivní zóně a tak dále, se snaží vás odklonit od vašich cílů jako předsednické země. Kypr musí přesvědčit ostatní, že je skutečným seriózním důvěryhodným partnerem a jeho úspěch bude právě tou správnou odpovědí eh, reakcím eh, státu, eh, státní reakcím tedy před prezidenta Turecka, který tvrdí, že nejsme ani půl státem, že, že nejsme celým státem, že jsme půl státem, který není schopen vést Evropu. Je tady také otázka mechanismu podpory a rekapitalizace bank. Kypr byl rozbit v roce 1974 tureckou invazí a jeho znovu nastartování ekonomiky je skutečným zázrakem a my se na další pokračování tohoto zázraku těšíme v nadcházejících letech. Paní kolegyně Sinclair, vy jste chtěla položit otázku panu Fasolidisovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se, eh, chtěla bych se zeptat eh, pána, proč eh, hovořil o Spojeném království. Tady bych chtěla ještě připomenout, že my jsme se zaručili deseti miliony eur. My máme své vlastní vojáky na Kypru, kteří tam brání bezpečnost a klid. Jsou to velké finanční prostředky, které vydáváme. Já jsem si myslela, Myslela, že máme hovořit o budoucnosti, co takhle třeba Rakousko-Uherská eh, říše, co koloniální politika Německa či Francie a tak dále. Chceme stále se obracet k minulosti. Myslela jsem, že chceme eh, hovořit o budoucnosti vzhledem k přítomnosti britských eh, vojsk na Kypru eh, by vztahy mezi Kyprem a eh, Británií měly být z těch nejlepších a také jsou. A já doufám, že také Eh, připomínky z eh, strany eh, Britů by měly se obracet k budoucnosti a ne se obracet k minulosti, neboť za ní nesou část odpovědnosti. Děkuji Ani za frakci S a D. Má slovo pan Mavro Nikolas. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedo. Eh, rád bych ehm, tady parlamentu přivítal eh, prezidenta Kyperské republiky a chtěl bych vyjádřit ehm, skutečnost, že eh, to, co říkal pan Kristof k šestiměsíčnímu kyperskému předsednictví, že to bylo, bude progresivní a že se ehm, jasně bude hovořit o důležitých problémech Evropské unie, především o ekonomické krizi. A Rádi bychom eh, vyřešili eh, demokratickým eh, pokrokovým způsobem a to neznamená, že Jediným východiskem z krize budou striktní úsporná opatření. Zároveň se mluví o boji proti nezaměstnanosti, o posílení růstu a také o vytvoření nových nadějných politických kroků, které nám eh, ukáží východisko z krize a také mluví o eh, rovnosti, demokracii, solidaritě, sociální soudržnosti. To všechno jsou základní hodnoty Evropské unie, které eh, vedly k tomu, že Kypr teď přebírá za Evropskou unii předsednictví v Radě. A teď Eh, musíme my bojovat eh, o to, aby eh, naše rodina, abychom my tady uvedli věci do pořádku, abychom vytvořili více Evropy. Toto je cíl, ke kterému se zavazují také, zavaz, zavázalo také evropské, pardon, kyberské předsednictví. Ehm, Blíže jste eh, nehovořil o samotné kyperské otázce. Mnoho poslanců už mezi tím Kypr navštívilo, eh, ale byli prostě konfrontováni s touto realitou. Máte, eh, viděli tam rozdělené hlavní město, minulé, vlastně poslední rozdělené město na světě. A také jsme pocítili silnou vojenskou přítomnost 45 tisíc okupačních vojáků, kteří tady kteří mají ochránit obyvatele a jak takzvaně ochránit obyvatele, jak tedy má být vyřešena kyperská otázka. E, Turecko neuznává e, Kyperskou republiku a e, v současné době tímto také neuznává Kyperskou republiku jako zemi, která vede předsednictví v radě. A Eh, mluví se tady o kolonializaci, eh, která by mohla ehm, pozměnit ehm, eh, skutečnost. 700 ehm, tisíc osídlenců máme teď v okupovaných oblastech a to je nepřijatelná skutečnost. To, že existují poslanci jako pan Watson, kteří představují kyperský problém jako něco, co zapříčinili obyvatelé Kypru. A jak to vypadá s eh, eh, přístupem Turecka. Bude se v tomto kurzu jenom tak jedno, jednom tak pokračovat. Teď paní Wikström má slovo za liberály. Děkuji, pane předsedo. Kypr nyní má dobře vyvážený inteligentní program pro své předsednictví a já Kypru přeju, přeji mnoho úspěchů v rámci provádění tohoto programu. A chtěla bych připomenout všem, že evropské instituce slíbily občanům, že eh, vznikne před koncem roku společný systém a to je velkou výzvou pro Kypr. Vše je, eh, je jaksi v rukou eh, Kypru a já mám velkou důvěru v ve schopnosti kyperského předsednictví Rady EU. Ale v této souvislosti je třeba posílit naší spolupráci. A to i hned. Dublin 2, já jsem tam s A jsme krátce před dohodou, před dosažením schody, ale je třeba, abychom i nadále intenzivně spolupracovali tak, aby se nám podařilo vše také realizovat. Realizovat to vše, co jsme slíbili občanům. Také v ostatních oblastech jsme krátce předtím se dohodnout. Například evropský patent. Tam je to pouze ovlásek, pouze malý krůček nám chybí k dokončení. Vyjednávalo se čtyři desetiletí a nyní brzy budeme moci evropským vynálezcům nabídnout a poskytnout evropský patent a tím se pro ně sníží náklady. Bude tam existovat soud a já si myslím, že třeba bychom byli odhodlaní, pevní a vynalézaví, a abychom společně všichni vyjednávali. Pokud se Kypru pokusí takovéto cíle uskutečnit, mm, vytvořit nové milníky pro Evropu, tak bude, Kyprem malo, bude Kypr malou zemí, ale důležitou zemí, která velmi přispěla pro evropský rozvoj v této obtížné době. Děkuji a přeji vám mnoho úspěchů v rámci předsednictví. A slovo má nyní za frakci zelených Filip Lambert. Pane eh, prezidente Christofiasi, eh, vítejte. Já se k vám obracím jako k jednomu ze 27 členů eh, rady. Když jsem slyšel, co hovořil v přítomnosti Van Rompuje a když jsem hovořil, když jsem slyšel, co se týká vlastně priorit, tak jsem měl pocit, že se jedná o rozpolcenou osobnost či duplicitu. Nejprve rozpočet. Rada bojuje E, proti e, vlastně e, důstojnému rozpočtu. Říká se, že rada chce fiskální unii a přitom rada zuby nechty bojuje proti jakékoliv formě harmonizace daní. Zároveň rada eh, prokazuje eh, medvědí službu všem těmto otázkám. V minulém týdnu rada odmítla jakákoliv omezení u takzvaného eh, Venture Capital Funds a to bylo pouze minulém týdnu. Pravděpodobně proto, že celá řada členských států jsou daňovými ráji. Asi to má něco společného s postojem rady. Hovoří se, že je tady zapotřebí více demokracie demokracie, demokratické odpovědnosti. Podívejme se, co řekl Van, eh, Van Rompuy v této oblasti. Ano, Eh, parlament eh, to také tvrdí, vy to tvrdíte před našimi oč, našima očima, ale když se potom podíváme na jednotlivé akce rady, tak se snažíte obcházet eh, parlament. Je to mezivládní záležitostí, parlament se k tomu nemá jak příležitost vyjádřit a tak dále. Vy chcete vytvořit bankovní unii a to je zase způsobem, který obchází pravomoce Evropského parlamentu. Takže já mám tuto otázku, jakou tvář eh, rady uvidíme v následujících šesti měsících, pana Jekyla nebo pana Hajda. Děkuji panu Lamberovi a slovo má nyní za frakci EKR pan Zahradil. Kristofiasi, eh, naše země vstupovaly do Evropské unie současně, eh, vaše země a moje země

Georgiu. Georgii za levici. Dobrý den, já také chci přivítat pana prezidenta Kyperské republiky v Evropském parlamentu. Kypr je malým eh, členským státem Unie s rozlohou, která je menší než většina Eh, dalších států a jeho obyvatelstvo představuje čtvrtinu obyvatel Berlína a desetinu obyvatel Londýna, jestli se nemýlím. Nicméně je to země, eh, kde třetina území je okupována státem, který přitom klepe na dveře Unie. A eh, Toto je zároveň země, kterou podporuje všech 620 členských států Unie a evropští poslanci a pouze tímto způsobem je možno vnímat Unii jako alianci států a národů, které jsou si rovny. Kypr, malá země, napůl eh, okupovaná, potřebuje náš štít, potřebuje ochranu Evropské eh, unie. Chceme, aby Kypr oficiálně a jasně eh, reagoval na Turecko. Turecko, které opakuje, že nebude mít žádný kontakt s kyperským předsednictvím. Jediná odpověď, která by měla být odpovědí komisí a parlamentu, je nemít žádný kontakt s Tureckem do té doby, než Turecko neuzná kyperské předsednictví. Dnes, vážené kolegyně a kolegové, prožíváme období krize, která dusí domácnosti. E, trhy jsou beztrestné, e, Neustále roste veřejné zadlužení, což vrhá naše pracující do chudoby a závislosti a my chceme, aby Unie podpořila, eh, instituce Unie podpořily priority kyperského předsednictví. Chceme vymítit chudobu, chudobu dětí, podporovat mír ve středozemí a zároveň dospět k tomu, že bychom tady měli společnou asilovou politiku. Paní poslankyně Morganti za FD. Vážený pane předsedo, a hlavně bych vám chtěla popřát, bych chtěla popřát hodně úspěchu během kperského předsednictví. Není to jednoduché z finančního hlediska a ani z politického hlediska. To není jednoduché. Mohu vám zaručit, že eh, za sebe i za svou stranu, skupinu vám slíbím co největší podporu. Eh, jsou tady určité obtížné aspekty, které vyplývají z minulosti. Evropa Eh, chce uzavírat oči před eh, dnešní situací na Kypru. Eh, před několika měsíci jsem vás navštívil, vás a vaši zemi. A zažil jsem Viděl jsem tam obrovské dědictví, ale zároveň i zničení. Kypr potřebuje podporu, aby našel východisko z krize. 5 miliard eur šlo do Turecka v posledních letech. To rok silného růstu ještě 2 miliardy znovu byly přiděleny. Možná by Evropská unie měla nejprve neměla posílat peníze tam, eh, kde se pak ničí další členské země. Děkuji. Vážený eh, pane předsedo, vážení kolegové, eh, ráda bych pogratulovala panu prezidentovi za to, že se Kypr perfektně připravil na první předsednictví v historii. Určitě to je dalším milníkem. Jeden, jedna z nejmenších, nejmladších zemí Evropské unie na sebe bere tak velkou výzvu v tak obrovsky obtížných ekonomických dobách v Evropské unii. Dvě části vašeho programu jsou na nejvíc významné. A sice to, že se soustředíte na občany a na víceletý eh, finanční plán. V těchto obtížných časech opravdu musíme eh, dát, eh, musí prioritou o naši občané, tak abychom měli silnou unii, která bude schopna konkurovat ve světě. Když jde, co jde o turecké hrozby vůči vašemu předsednictví, tak Evropská unie musí zůstat sjednocena a musí mluvit jedním hlasem také v této otázce. Musíme jasně ukázat, že všechna vaše usnesení budou naplněna také evropské zákony zákony a hodnoty musí být respektovány. Mělo by být to odsouzeno námi všemi, že kandidátská země, která dve, klepe na dveře Evropské unie zbraněmi. Prosím, spolupracujme všichni a podpořme toto předsednictví. Děkuji, Evcharisto. Děkuji eh, paní eh, za EPP frakci, teď eh, pan Marines. Děkuji, pane předsedo. příštích šest měsíců, kdy budete eh, mít předsednickou roli, bude velice, bude velice důležitý. Nesete na sobě obrovskou odpovědnost a současně eh, očekáváme dobrou bilanci roku 2012. Přáli bychom si, eh, jestli celá řada horizontálních politik, ne Převzali jste příliš bohatstvé dědictví z dánské strany. Jde o růst a pracovní místa na radě, ale o rozpočtu se neřeklo nic, i když je to přesně ten faktor, který ovlivňuje to, co si přejeme, tedy růst a pracovní místa. Dánské předsednictví se velice eh, věnovalo důležitým elementům horizontální politiky, které eh, se rozhodují v rámci spolurozhodování. Vaším úkolem jakožto předsednictví je to, abyste znovu oživili diskusy s Evropským parlamentem tak, abychom opravdu měli naději na to, že budeme mít rozpočet v tomto roce. Eh, vaším úkolem je také zprostředkovat či být prostředníkem mezi radou a parlamentem také v otázkách Schengenu. Členské státy, které mají vnější hranice, často požadují eh, určité záležitosti v rámci Schengenu a blokují potom činnost dalších členských států, které investovaly mnohé do šengenského prostoru tento úkol rovněž stojí před vámi, jak se s tím vypořádat. Eh, pan Svoboda eh, říkal tady, že by se mělo hovořit o Maďarsku, když se hovoří o Rumunsku, on je předseda demokratické strany a měl by tedy dobře vědět, eh, co to jsou demokratické hodnoty a jak by měly být chráněny. A to, jak tedy v Rumunsku, tak v Maďarsku, tak v Rakousku. V Rumunsku nemáme, máme jakýsi politický boj v posledních týdnech jsme tady viděli případy nedodržování demokracie, eh, odvolávání soudců bez respektu vůči soudnictví a jazyčnímu systému. To jsou velké a závažné zásahy proti demokracii. Tedy já vás prosím, postarejte se o ochranu evropských hodnot. Děkuji, pan předseda, a nyní za frakci SAD bude hovořit pan Koferaty. Pane prezidente Kristofiasi, musím říct, že to, co vás očekává, je velmi obtížný semestr a je tady jedna absolutní priorita a tou je růst Eh, finanční stabilita je užitečná, důležitá, ale sama o sobě nemůže představovat odpověď na problémy, kterým čelí miliony evropských občanů, kteří žijí ve velice nejisté situaci a hrozí jim, že ta situace se ještě zhorší. Růst ovšem může nastat pouze tehdy, když tady budou jasné, cílené a silné investice. Ty mohou eh, dovést k růstu. Proto je třeba zaručit Evropě víceletý finanční rámec, ale především najít zdroje tak, aby byl tento rámec vystužen. Je třeba eh, se eh, zabývat eh, nejenom daní Tobin a euroobligacemi, ale je třeba najít zdroje. My všichni se musíme v tomto směru zavázat. Pokud chcete najít určité zdroje pro energetiku, dopravu a tak dále, tak stávající finanční zdroje umožní ty procesy zahájit, ale ne je dokončit ve lhutách, které si Unie stanovila. Takže rovněž je třeba e, se e, zabývat zdroji, které se připojí k běžnému rozpočtu. A chci říct ještě jednu věc neklaďte si otázku ohledně toho, co je možno za eh, šest měsíců objektivně učinit. Jistě to konečné, eh, eh, to, ten konečný soud bude brát v úvahu to, co se vám podaří zrealizovat, ale jde o to, abyste také nastavili určité procesy, které budou moci být zakončeny později ve prospěch těch, kteří, se, kteří vás budou následovat. Otázky institucionální a politické politické, těm se musíte věnovat s velkou e, odvahou a e, bez nějakých e, předsudků. Děkuji, pane Koferaty. Děkuji nyní za frakci liberálů pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo rady. Vy tady přebíráte předsednictví rady ve velice obtížné době. Evropská unie se otřásá, kolísá, evropská spolupráce se spochybňuje, sílí nacionalismus a protekcionismus. Vy, pane předsedo rady, budete mít do Vánoc, budete muset zvládnout velice obtížný úkol. A nejenom v oblasti finančního sektoru, ale rovněž tam je třeba, aby Eh, občané mohli mít znovu důvěru v banky a ve finanční sektor. Potřebujeme přehled, potřebujeme eh, hledět eh, jaksi na to ze široka. A potřebujeme kritizovat politiky, kteří ne, převzali na sebe odpovědnost v Evropě a možná jsou někteří z nich dokonce dnes zde mezi námi. Eh, zdá se, že existuje v Evropě jakési mužstvo A a mužstvo B. Mužstvo, které má společnou měnu a mužstvo, které ji nemá. Evropa byla po desetiletí rozdělena zdí, respektive železnou oponou. A nesmíme připustit, aby zde vznikla nová rozdělená Evropa. Dobře víme, k čemu by toto mohlo vést. Pan Barroso eh, zde eh, vystoupil včera a doufejme, že jsme se z historie alespoň něčemu přiučili a že jsme se poučili. A na závěr chci říct, že je velice nešťastné, že polovina Kypru zde dnes zastoupena není. Přejeme si sjednocení Kypr a v této oblasti vy, pane předsedo, na sebe berete velkou odpovědnost za slovo. Slovo má nyní za frakci zelených pan Alfonsi. Ano, děkuji, pane předsedo. E, pane prezidente, jako korzický poslanec, já vítám nadšeně e, vaše předsednictví ostrovní a středozemní zároveň. Přichází v době krize. Je třeba, aby e, toto, e, tato oblast byla vyslyšena. Je zásadní pro Evropu. Středozemí se také potácí v krizi a my všichni jsme vlastně součástí jednoho osudu. Máme zároveň jeden společný úkol být Eh, na, eh, připraveni naslouchat našim sousedům v této oblasti, kteří chtějí dospět ke skutečné demokracii a mít už eh, vztahy velice živé s Evropskou unii. Včera Evropský parlament přijal většinou víc jak 80% eh, eh, zprávu, kterou jsem předložil. Jedná se o makroekonomickou strategii pro středozemí. Je tedy eh, nutné se také pokusit realizovat kroky, o kterých hovoří nejenom v Pobaltí, tam byla přijata obdobná zpráva též, ale i v této oblasti středozemí. Středozemí je v krizi a je třeba mu dát jasný pozitivní signál Eh, nastavit eh, kroky k jasným eh, pozitivním změnám. Já si přeji, aby Kypr využil své šestiměsíční předsednictví pro konkretizaci prvních iniciativ, které jsou obsaženy v této strategii makroekonomických kroků. Děkuji panu Alfonzimu, milí kolegové, kolegyně, především přítomní předsedové frakcí. Těm bych rád sdělil, pokud vašim kolegům mm, mm, dáváte dispozici jenom jednu minutu řečnického času a mm, přitom je to obsah pětiminutový, který chcete přednést, tak je to trošku, znamená přetížení našich tlumočníků. A proto vás poprosím, pokud máte mluvit minutu, mluvte tak pomalu, aby tlumočníci byli schopni to přeložit. Děkuji vám. A teď kolega Paška za frakci eh, Děkuji za slova, vážený pane předsedo, vážený pane prezidente, vážený pane místopředsedo komise. Výkon funkcí předsedající země Evropské unie přechází na Kypr v době, kdy společenská a hospodářská situace v Evropě je velmi složitá. Šest měsíců po dobu, kdy kyperská vláda bude eh, při svých vládních povinnostech koordinovat chod některých evropských institucí, bude eh, proto pro kyperskou administrativu jistě náročný. Ambiciozní program eh, kyperského předsednictva, eh, předsednictví, které nám představil pan prezident Kristofias, naznačuje, že Kypr se na své nové povinnosti vůči Evropské unii zodpovědně připravil a je odhodlaný podílet se svým dílem na konsolidaci hospodářského a sociálního života v unii. Jistým bonusem pro nadcházející evropskou politiku však může být i jedinečná poloha předsedající země, která se nachází v dynamicky se měnícím regionu Blízkého východu a Středomoří. Jsem přesvědčen, že s dobrou znalostí místních poměrů, patřičným citem pro komunikaci s ostatními zeměmi, Kypr bude jako zástupce Evropské unie eh, zemí, která významně posílí pozici Kypru a také celé Evropské unie v této oblasti. Přeji vám, vážený pane prezidente asi mnoho úspěchů eh, v nadcházejících šesti měsících. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Paškovi a slovo teď má pan Klejs. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, Chtěl bych přivítat pana prezidenta. Eh, vítám kyberské předsednictví vzhledem k specifickému historickému politickému významu Kypru. Můžeme tady zdůraznit to, že Kypr je jediným členským státem Evropské unie, kde Část základního území eh, je vojensky eh, okupována jinou kandidátskou zemí. Turecko se zdráhá eh, uznat Kyperskou republiku a dostat svým závazkům a naplnit také závazky celní unii, Evropské unie. Turecké, tedy kyperské lodě nejsou puštěny přes turecké přístavy. Máme tady ankarský protokol. Toto je skandál nejenom pro Kypr, ale také pro celou Evropskou unii. Evropská unie vždycky říkala, že eh, přístupová jednání eh, s Tureckem eh, budou odložena, posunuta, pokud Turecko nedostojí jednoznačně svým závazkům. Co tedy ještě musí nastat? Turecký premiér již řekl, že nebude akceptovat to, že Kypr převezme předsednictví v radě a že mm, on sám zmrazí přístupová jednání, pokud to nedá k ledu Evropská unie. Evropská Evropská unie musí něco udělat proti turecké brutalitě, protože jinak e, tady ztratí veškerou svou věrohodnost se svými prohlášeními a ztratí také úctu občanů. Děkuji pane Klejsovi a teď e, pan Olbricht za e. Panie przewodniczący Parlamentu Europejskiego, panie prezydencie, panie komisarzu. Děkuji, pane Przewodniczący, pane prezidente, pane Eh, předsedo eh, komise, eh, chci upozornit na to, že Evropská, Evropskou unii byl přijat Kypr a Polsko v jedné době. Nicméně nikdy se Kypru nedostalo označení nový členský stát, na rozdíl od těch zemí, které přistoupily ve stejném roce, ale byly z oblasti za železnou oponou e, a vy e, jste vždy byli bráni odlišně. Má to velikou politickou, e, má to veliký politický význam a to, co říkáte o soudržnosti Evropy, je něco, co já vnímám velice vážně a jako zpravodaj jednoho z evropských fondů očekávám, že se toto vaše prohlášení také projeví v správném uchopení věcí při vyjednávání víceletého finančního rámce. E, také doufáme, že vaše předsednictví zamezí nějakému rozdělování e, člen, mezi členskými státy, e, mezi těmi, kteří jsou pro soudržnost a těmi, kteří jsou pro vydávání finančních prostředků. My bychom to takto neměli vnímat. To, co potřebujeme, je totiž více komplementarity v smyslu eh, politického přístupu. Neměli bychom zvyšovat administrativu, měli bychom se soustředit na lepší vydávání prostředků a proto doufám, že kyperské předsednictví bude eh, přítelem jak lepšího vydávání prostředků, tak soudržnosti. Paní Koppel. Děkuji, pane předsedo, pane eh, prezidente, vážené kolegyně, kolegové. Předsednictví je vždy výzvou a vaše předsednictví během těchto šesti měsíců je samozřejmě ještě závažnější vzhledem k historickým eh, při, eh, rozhodnutím, které je třeba přijmout. Eh, je třeba ukázat evropským občanům, že jsme schopni překonat krizi. To je první cíl. Je třeba znovu nastolit klima naděje, především mezi mladými lidmi. Je nutné pracovat proti nezaměstnanosti pro plnou či lepší zaměstnanost. To jsou věci, na které se musíme soustředit soudit a vy budete jistě v těchto oblastech jednat maximálně odpovědně. Nejprve a teď za druhé vztahy se sousedy. Vaše geopolitická situace a blízkost k arabským zemím vám, pane prezidente, zaručují určitou zvláštní roli v e, této oblasti na jihu Evropy, na v Středním východě. Jste předurčeni k roli zprostředkovatelů, prostředníků, mediátorů. A pak je tady otázka nového finančního rámce. Dnes nesmí nikdo v Evropě ignorovat nutnost pozitivně zakončit vyjednávání kolem víceletého finančního rámce, který bude definovat směřování Unie do budoucna. Za čtvrté Schengen. Máte před sebou eh, blok, který byl vytvořen za dánského předsednictví, eh, co se Schengenu týče. My musíme všichni eh, napnout síly, abychom zaručili další pokračování těch výdobítků v této oblasti. V závěru vám přeji maximální úspěch úspěch a chci se ještě vrátit k nepřípustnému stanovisku Turecka vůči kyperskému předsednictví, e, myslím tím ta prohlášení ohledně zmrazení vztahů s tímto předsednictvím. Turecko musí přijmout evropskou realitu a musí, ať chce či ne, pochopit, že e, kyperské předsednictví nelze obcházet a nelze ho ignorovat, pokud chce Turecko skutečně plat, e, být platným členem evropské rodiny. Ještě jednou hodně úspěchů. Děkuji paní Kopa a nyní má slovo za frakci liberáru paní Jenzen. Děkuji pane předsedo. Kyperské předsednictví by mělo pracovat na to, aby evropský rozpočet 2014 až 2020 mohl být přijmout a schválen. Já doufám, že kyperské předsednictví v tomto bude úspěšné. Já mu velice držím palce, není to lehká úloha mnoho zemí chce více peněz či méně peněz, každá země má právo veta, takže třeba vysokých diplomatických schopností, aby se to dokončilo. Je třeba nadefinovat nově společnou eh, zemědělskou politiku a podporovat eh, chudé regiony. To společně činí velké procento evropského rozpočtu. Evropská unie přišla s návrhem, kde se výdaje příliš nerozšířené, kde je ovšem stále ještě místo pro eh, ofenzivní investice pro takové věci, jako je doprava, infrastruktura a další. Je důležité, aby konkurenceschopnost a růst byly podpořeny, abychom byli méně závislí na fosilních palivech. Eh, nesmí se z toho stát nějaký orientální bazar, kde každý bojuje s každým, protože vždy si přeje být vítězem. Ne, tak to by to být nemělo. Potřebujeme se semknout, potřebujeme se navzájem podpořit. Také e, v tom smyslu, abychom zde v parlamentu společně pracovali v rámci našich nových kompetencí, tak abychom měli dobrý otevřený výsledek pro všechny. Děkuji kyperskému předsednictví za signály v tom smyslu, že ji přejí nás zapojit tak, jak to je v právních předpisech. Děkuji. A nyní má slovo pan Salafrakos. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený eh, pane eh, prezidente, je to obzvlášť důležité předsednictví, které vaše země teď přebírá, a to v důsledku celkové ekonomické situace a vážnosti priorit, které jste nastínil ve svém zahajovacím projevu. Růst a zaměstnanost musí být důležité prvky mm, pro zvýšení konkurenceschopnosti a pro posílenější Evropu. A e, ve východním e, e, středomoří a také na Blízkém východě tam velmi intenzivně mm, máme co s intenzivním geopolitickým vývojem, který může pozměnit celkovou strukturu mm, regionu. Pomyslete na Sýrii, Irán a stále silnější konfrontace také s Tureckem. Toto by skutečně eh, mohlo dát podnět k eh, takové lavině a mohlo by to být dominový efekt. Musíte reagovat eh, také na turecký postoj, který bych chtěl důrazně kritizovat. A mm, myslím, že Evropská unie musí příslušným způsobem reagovat taky. Jde tady o členský stát Evropské unie. A okupace ze strany cizích jednotek není přijatelná. Přejeme vám vše dobré přes všechny tyto potíže. Eh, eh, děkuji pan Hökmark eh, za frakci PP. Pane předsedo, pane předsedo rady, hodnoty osobní svobody, otevřené společnosti a otevřených trhů jsou základem pro prosperitu, ale také stabilitu, kterou potřebujeme a také pro nezbytný růst. A myslím si, že všude, kde toto bylo zanedbáno, jsme eh, zaznamenali selhání a nebo katastrofu. A to musí být eh, společným bodem eh, naší práce, společným prvkem také kyperského předsednictví. Myslím si, že je důležité konstatovat, že tam, kde jsme měli tržní ekonomiku, jsme zažili růst, prosperitu všude na světě, v Evropě. A jistě můžete jednu věc říct o e, krizi. No, v zvýšené výdaje a deficity nenapomohly pokud toto e, bylo, by, bylo řešení, by bylo bývalo řešení, e, byly by problémy, to je jedna věc. Další věc, Mm, určitě netrpíme tím, že je tady příliš tržní ekonomiky, je to byrokracie, byrokratické regulace, monopoly eh, a jiné, které brání růstu. A myslím si, že je naším jedním z nejdůležitějších úkolů a povinností, abychom eh, zajistili to, že teď eh, dosáhneme dobře zorganizovaný jednotný trh, eh, že se otevřeme podnikatelskému duchu, eh, otevřeme se investicím a novým pracovním příležitostem. To je eh, politický kurz, který může učinit opět Evropu silnější. A to musí být úkolem vašeho předsednictví. A to znamená, že musíme tlačit na eh, reformy eh, na jednotném trhu. Zatím jsme nedosílili to, čeho jsme měli. Evropská unie je největší ekonomikou, ale stále není největším trhem a musíme pokračovat s jasnou, s transparentními bankami a musíme pokračovat s rozšířením. To je hlavním úkolem tohoto předsednictví a budu se těšit na její výsledky. Jeho výsledky. Děkuji. Pane Hekmarku, Paní kolegyně Beres by vám ráda položila otázku. Prosím, paní Beres. Eh, Vážený kolego, četl jste smlouvu o Evropské unii, protože v této smlouvě se nehovoří o tržní ekonomice, ale o sociálně tržní ekonomice, o hodnotách. Tam jste hovořil pouze o demokracii, ale ta musí mít také sociální dimenzi, musí mít eh, v sobě obsažen prvek sociální ochrany, sociálního dialogu a tak dále. To zcela ignorujete. Když hovoříte o monopolech, myslíte také na soukromé monopoly, které mohou stlačit země na kolena, jako Goldman Sachs Řecko. A když mluvíte o vnitřním trhu, máte globální koncepci tohoto vnitřního trhu, eh, takového, který skutečně potřebujeme, který by rovněž eh, zahrnoval dimenzi sociální a fiskální harmonizace? Pane Hekmarku, prosím. Děkuji. Thank you for um, Děkuji, vážená kolegyně, za to, že jste mi dala možnost rozvinout ještě mé sdělení. Za prvé, monopoly, eh, monopoly jakéhokoliv druhu jsou špatné a škodí ekonomice. A já doufám, že se mnou v tomto bodu souhlasíte. Všechny monopoly, veřejné monopoly, stejně jako soukromé monopoly. To je jeden z hlavních cílů eh, dobrého a dobře fungujícího eh, tržního trhu, dát každému možnost, aby tady vznikly nové alternativy a vymítit monopoly. Další věc, která je důležitá. Tržní ekonomika je sociální, protože vždy, když e, jde o nové investice, nový růst a nové pracovní příležitost, tak vzniknou sociální jistoty a sociální zabezpečení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Hekmarkovi a slovo má nyní za frakci SAD pan Ferm. Pane předsedu Evropské Rady EU. Já vás tady velice vítám v Evropském parlamentu. Velice se těšíme na kyperské předsednictví jako sociální Zadalista Agem Krátky, který působí v rozpočtovém výboru, se zajímám zejména na vaše plány pro vyjednávání o víceletém finančním rámci, tedy o dlouhodobém evropském rozpočtu. E, celá věc je stále obtížnější, protože evropský rozpočet má být zredukován. To si přejí některé země má být vše seškrtáno, celá řada věcí a zdá se jim, že toto je jediné východisko krize. Eh, bohaté země eh, kritizují chudé země, že se nechovaly správným způsobem, ale některé země rovněž zastupují mou perspektivu. Říkají totiž, že evropský rozpočet nelze srovnávat s národními rozpočty, eh, se sociálními dávkami, mzdami a tak dále. Eh, říkají, že evropský rozpočet musí být symbolem solidarity, musí to být strategickým komponentem evropské cesty. Předseda prosím, hovořte poněkud pomaleji, protože eh, tlumočníci mají potom problém s přetlumočením pan Ferme, existuje strategická uh, úloha v tom smyslu, že třeba semknout Evropu, dokončit vnitřní trh. Je třeba, aby Evropa byla propojena, abychom tady vnitřní trh dokončili. Týká se to výzkumu, vývoje, inovací, infrastruktur. A já se chci zeptat vás, pane prezidente, jak by měla vypadat eh, strategie pro to, aby se dokázalo opravdu, abychom dokázali sjednotit členské země, aby měly společný přístup k evropskému rozpočtu a jak bychom mohli dosáhnout schody s, eh, dohody s Evropským parlamentem. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Davis. Děkuji, pane předsedo. Já mám pouze jednu specifickou připomínku k předsedovi rady. Je tady otázka společné eh, rybolovné politiky a je třeba, abychom tady měli dlouhodobé plány řízení eh, eh, a také je to otázka vlastně obnovení těch Eh, populací. Rada nicméně tyto kroky nechce realizovat. Rada a parlament eh, nesouhlasí v tomto směru mezi sebou ohledně výkladu smlouvy a každá strana má eh, dobré argumenty. To se vše dá vyřešit pouze jednáním a ta jednání se neuskutečňují. Jsme ve slepé uličce a to ohrožuje všechno to, co se snažíme dosáhnout společnou rybolovnou politikou. Vím, že Martin Schulz už o tom hovořil a já vás teď vyzývám, vám, pane prezidento, eh, abyste tuto příležitost eh, využil, aby byla zrušeno to zmrazení jednání a aby se znovu jednalo. Já nechci, aby kyperské předsednictví našlo řešení, jenom vás žádám, aby se znovu začalo s jednáním, které by dospělo časem k řešení. Děkuji, pane kolego, a k slovu se přihlásil Mario Maro. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Kristofiasi, eh, v italském tisku jsem byl dotázán, podporujete Kypr, přestože prezident je komunista a já jsem odpověděl, ano, podporujeme Kypr právě proto, že prezident je komunista byl zvolen demokraticky kyperským lidem. A demokracie je přeci nejdůležitějším hodnotou pro hrdou Evropu, eh, která eh, je velmi hrdá na demokraticky zvoleného prezidenta. A mm, eh, vy jste požádal Evropskou unii, aby nápomocná, mohu s tímto souhlasit. Naši demokracii nemůžeme totiž exportovat, přenášet. Chceme, nechceme vytvářet demokratické hodnoty a přenášet je automaticky na jiné země. Zastupujeme se, zasavazujeme se k demokracii a tím, e, e, že se postaráme o to, aby okupace na severním e, Kypru byla odstraněna. Musí tedy být nalezeno pokojné E, mírové řešení a mm, také moc také v Egyptě e, nesmí miliony křesťanů e, být pronásledovány nebo nesmí docházet k k jiným věcem, které nejsou v souladu se e, e, zákonem. Pane prezidente Kristofiasi, myslím si, že nastávající šest e, měsíců bude velmi důležité období, ale zároveň přinese řadu rozporů. Jste komunista a ale zároveň mm, musíte podpořit banky. Banky, které v této krizi hrály eh, negativní roli. Myslím si, že těto šest měsíců eh, mm, budeme všichni více kypřené a vy možná trošku méně komunisté. komunisté. Děkuji. Děkuji panu Maurovi. A nyní vystoupí pan Ivan Katalin Sorin. Pane předsedo, nejdříve vám chci poděkovat za to, že jste veřejně řekl, že podpoříte Rumunsko a Bulharsko v rámci jejich vstupu do šengenského prostoru. Druhá věc, Evropa se nachází ve velice obtížné době a potřebujeme více Evropy, více solidarity. Potřebujeme daň z finančních transakcí, potřebujeme eurobondy, potřebujeme celý finanční rámec, který podpoří hospodářský růst a zajistí méně nezaměstnanosti, zejména u mladých lidí a zajistí více pracovních míst, respektive alespoň se o to bude usilovat. A potřebujeme také více demokracie v Evropě a dodržování evropských hodnot a evropské demokracie. V Evropském parlamentu již po dva dny panuje všeobecná hysterie ohledně uh, situace v Rumunsku, ohledně tedy situace s demokracií v Rumunsku, ale podobně jsme to tady zažili eh, například, když šlo o Berlusconiho a o svobodu tisku v Itálii a v Maďarsku eh, tehdy, když oni se tak nějak odchýlili od cesty demokracie, tak lidé z EPP podporovali Berlusconiho. Oni by měli tedy přeskoumat, nebo vy byste měli vždy přeskoumat, zda je demokracie v Evropě dodržována. A já jsem toho mínění, že jsme tady zažívali již po poslední dva týdny důležité kroky, které eh, souvisí s svobodou tisku. Teď má slovo paní Ojland Kristýna. Thank you. Děkuji, pane eh, prezidente Asi Dovolte, abych eh, vám popřála úspěch s prioritami kyperského předsednictví, eh, což také zahrnuje posilování vztahů s sousedy Evropské unie. Doufám, že těsné vztahy mezi Kyprem a Ruskem nebudou překážkou, abychom se zabývali porušováním lidských práv právě na hranicích Evropské unie je tady jedn, eh, případ Sednej Machnicky a další okolnosti. Chci, aby eh, kyperské předsednictví naše doporučení vzalo eh, za své a aby bojovalo proti korupci v Rusku. Neměli bychom být diskrétně a submisivně tiší, když tady jsme svědky takových přestupků vůči vnitrostátnímu i mezinárodnímu právu. Je třeba nastolit konstruktivní dialog s Kremlem a také zdůrazňovat eh, zásadní eh, význam dodržování lidských práv a svobod. Děkuji. A teď předávám slovo panu Andráši Gürkovi. Děkuji. Děkuji velmi. Vážený pane prezidente, vážení kolegové, to, co eh, jsme slyšeli v posledních minutách, mm, z toho lze vyvodit to, že kyperské priority budou se snažit zabývat různými prioritami a také e, politikou soudržnosti lety 2014 až 2020. Je to příliš velká výzva. Je nepřijatelné, aby peníze e, kohezní byly zkráceny. A to proto, že kohezní politika je jedním z nejdůležitějších pilířů evropské politiky a podmínky, za kterých vznikla kohezní politika, e, jsou tady ještě silněji cítit. Rozdíly ve vývoji mezi jednotlivými členskými státy nám nemohou být pro nás přednáškou toho, aby byla narušena dlouhodobá solidarita. Nesmíme to akceptovat, protože Evropská unie právě zažívá velkou krizi a proto solidarita je a zůstane jedním z nejdůležitějších pilířů na kterých můžeme dále stavět. Jsou tu veliké, eh, je to velká nerovnováha mezi jednotlivými členskými státy. Není možné také akceptovat to, že peníze, eh, eh, kohezní peníze třeba budou zkráceny ve směru Maďarska které vlastně nemají možnost naplnit stupeň 75%. Mm, jsou tu ještě jiné problémy. Jestliže chceme opravdu zvládnout krizi, pak eh, musíme eh, učinit opatření, která nepovedou k dalšímu zadlužení a eh, taková je právě kohezní politika. Jestliže kyperské předsednictví má obhajovat a mm, bude obhajovat kohezní politiku, pak už to samo je velikou vymožeností a já vám na této cestě přeji hodně úspěchů. Děkuji, pane kolego. A teď pan Erdo má, pan má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane prezidente, blahopřeji vám k tomu, že jste převzal předsednictví rady a přeji vám mnoho úspěchů při realizaci úkolů, které jste si vytkl v této obtížné době. Eh, bude třeba vašeho plného úsilí, eh, když půjde o to vytvářet růst a zaměstnanost Evropské unii a jsme s velkým napětím a zájmem očekáváme vaše konkrétní návrhy na řešení eh, nezaměstnanosti mladých a Evropský parlament vás podpoří, pokud je, eh, se vydáte touto cestou. Velká priorita je samozřejmě v oblasti vyjednávání o víceletém finančním rámci, abyste správně rozpoznal, a já vám k tomu blahopřeji, že financování transevropských sítí eh, je spojeno s velkou evropskou přidanou hodnotou. A já bych chtěl na vás apelovat, abyste se odhodlaně zasazoval o to, aby na radě to financování, které požaduje Evropská komise, se prosadilo. I vaše země by z toho měla jasný užitek, pane prezidente. Například přístav v Limassolu či eh, letiště v Larnace, vše toto je součástí těch hlavních sítí, pak zde máme projekt silnice u Nikosie, zde všude byste mohli využívat evropské prostředky, když samozřejmě hovoříme o Kypru, často se zmiňuje tedy nedořešený problém. Je třeba to zmínit, pane předsedo, jaký scénář musí Evropská unie očekávat, pokud nedojde k vyřešení kyperské otázky. Po 38 letech neúspěšných vyjednávání je to pravděpodobnější než kdy jindy. Děkuji mnohokrát, pan van de Kamp. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane prezidente, jako eh, holandská křesťanská demokratka bych chtěla kyperskému předsednictví rady přát maximální úspěch. Jste malou zemí, já pocházím z malého státu a je to vždy velká výzva eh, se mezi velkými duchy, které představuje Merkel, Holland a Schulz a další eh, v tomto směru prosazovat. Je třeba si uvědomit, pane prezidente, že to období je velice krátké, je přitom nutné vykonat, vykonat hodně a mě tady dnes chybí slovo subsidiarita. Plno věcí uvnitř našich států musíme dělat celou řadu kroků a eh, Evropa má své vlastní úkoly. Je eh, nutné bojovat proti krizi, krizi, už se o tom tady hovořilo, prosazovat eh, vnitřní trh, společný finanční rámec a tak dále. Ovšem tom tady již byla vedena řeč, ale eh, pak je nutné myslet na jednotlivé evropské občany, na pracující. To vše dává eh, Evropskému parlamentu a dalším institucím velké Eh, úkoly, eh, je třeba být obezřetný a nezvyšovat příliš rozpočet. Eh, další věc, tady zmínili již další kolegové, politika v oblasti azylu. Vy o tom také hovořil jste, ale my máme, musím říct, v tomto směru již za sebou pár hodin a pár prostě velmi ostrých eh, na eh, výměn názorů a eh, já doufám, že váš přístup bude konstruktivní. Hodně se dnes hovořilo o Turecko. Situace je komplexní i vzhledem k vztahu mezi Kyprem a Tureckem. I v této oblasti vám přeji hodně odvahy a abych citovala Sokrata, nechejte tedy Unii v lepším stavu, než v jakém jste ji nalezli. Děkuji. Děkuji. Za Sokratese a o slovo se hlásí teď eh, Vigenin Kristýn. Děkuji, pane předsedo. Ehm, vážený pane Kristofiasi, chtěl bych vám pogratulovat za jasnou, ambiciozní eh, agendu a za obě prohlášení, která se týkají nezbytnosti růstu a solidarity s chudšími eh, občany v naší unii. Můžete si být jistím, že evropští socialisté ehm, budou ehm, vás podporovat ve všech vašich krocích, tak abyste dosáhli těchto cílů. A také eh, chci poděkovat za, za práci v šengenském prostoru pro Bulharu. Je to velice důležité. Vidím určitý symboliku pokroku v kyperském předsednictví. V centru evropské politiky bude země, jejíž geografická poloha možná znamená, že je v odlehlé části Evropské unie. Ale eh, druhá otázka je, že jedna z nejmenších zemí Evropské unie povede eh, Evropskou unii 500 milionů. Myslím si, že to ukazuje unikátní povahu naší unie a mělo by toho být využito v příštích šesti měsících, abychom ukázali našim občanům to, čeho jsme dosáhli mm, eh, s v jednom z velkých kol rozšíření Evropské unie. Myslím si, že je tady ještě další otázka. Vaše blízkost eh, jižnímu eh, eh, středozemí, to znovu ukáže nutnost podpory těchto zemí, nutnost podpory demokracie, jejich ekonomiky, jejich sociálního vývoje, který je jádrem nebo základem úspěchu našeho přístupu k těmto zemím. Je to ještě jedna otázka. Rozdělená země. Ehm, by měla sjednotit členské státy eh, v rámci víceletého eh, rozpočtu, který musí uhladit cestu do budoucna. To není úplně malá ambice. A konečně, eh, pane prezidente, udělejme vše, co je v našich cílách, abychom ehm, dosáhli úspěšného rozšíření ehm, a také hodně práce v našem víceletém programu. Doufám, že to budou konstruktivní jednání v rámci předpřístupových jednání. Děkuji panu Vigeninovi, pan Kukan. Děkuji. Děkuji, chtěl bych rovněž přivítat pana prezidenta Christofiase a poděkovat mu za jeho projev. Kyperské předsednictví představilo svou čtvrtou prioritu pod názvem Evropa ve světě blíže ke svým sousedům. Bude se tedy zaměřovat na krajin země Jižního partnerství a snažit se posilnit vztahy s partnery z oblasti Středomoří. Toto zaměření je logické, navazuje na geografickou polohu Kypru. Já bych chtěl ovšem kyperské předsednictví vyzvat, aby navázalo také na výsledky dánského předsednictví v procese rozšiřování EU a zabezpečilo kontinuitu v této oblasti. Je důležité, aby země západního Balkánu plynule pokračovaly v dalších fázích přístupového procesu. Kypr by se v tomto ohledu měl rovněž zaměřit na otázky spojené s reformními procesy, zejména na boj proti korupci a organizovanému zločinu. Země západního Balkánu mají ještě mnohé nedostatky v těchto oblastech a jejich odstranění by rovněž přispělo k zabezpečení lepší Evropy která je též jednou z priorit kyperského předsednictví. Chtěl bych pouze připomenout, ne vždy si to uvědomujeme, že reformní procesy na západním Balkánu mají přímý dopad na bezpečnost Evropské unie. Je nutné připomenout ze zahájení přístupových jednání s Černou horou a udělení statutu kandidátské země Srbsku a bruselské jednání komisaře Filoho s vedoucími politiky z Bosny a Hercegoviny a také rychlý postup Islandu v přístupových jednáních. Toto vše jsou dobré základy, na kterých je možno dále stavět a pokračovat v procese rozšíření. Kyperskému předsednictví se jistě vyplatí investovat do tohoto procesu, protože jeho pozastavení by mohlo mít negativní nezvratné následky. Na závěr bych chtěl ještě popřát kyperskému předsednictví mnoho úspěchů při naplňování jeho ambiciózních plánů. Děkuji. Děkuji panu Kukanovi a nyní je na řadě naše kolegyně Papadopolo. Děkuji, pane prezidente Kolegyně, kolegové, během své dlouhé historie byl Kypr často okupován, ale čelil eh, okupantům a v roce 60 získal nezávislost. V roce 2004 se země stala součástí rodiny Evropské unie, v roce 2008 eurozóny. Dnes je Kypr předsednickou zemí rady. Je to země malá eh, svou rozlohou, rozdělená, ale eh, je velmi přítomná, je velmi odhodlaná čelit všem problémům hospodářským, eh, hospodářské krizi, krizi hodnot a tak dále. My jsme přesvědčeni, že se to Kypru podaří, protože disponuje velmi eh, významnými představiteli, eh, tvrdě bojuje, tvrdě pracuje, má eh, před sebou mm, priority eh, Evropy růstu, prosperity. Evropa bude prosperovat za kyperského předsednictví, které je odhodláno posunout věci kupředu. Očekáváme vůči našemu ostrovu ze strany Unie větší solidaritu, má totiž Kypr má totiž strategické postavení a chceme také, aby Unie vyvinula větší tlak proti okupaci ostrova Tureckem a je třeba skoncovat s touto nucenou kolonizací. Je nutno eh, v opačném případě ukončit eh, jednání o přistoupení Turecka. Kypřané mají právo na to žít v zjednoceném ostrově. Děkuji. A teď eh, kolegyně Teucharus. Kolega Teocharus, děkuji. Fáňa mu jadina analýzy tis... Eh, děkuji, jsem eh, hrdý eh, na to, že přebíráky pro předsednictví. Je to moje domovina, ale já vítám také prezidenta Kypru. Byla to velice inspirativní řeč, kterou pronesl. Jednoznačně nastínil cíle kyperského předsednictví. A zvláště mluví o víceletém finančním rámci. Je to podpora pro ty, kteří trpí eh, hladem. Pane Vocne, možná ostrov Kypr je rozdělen, ale eh, není to nějaký polostát, jak eh, říká pan Bajš. A Kypr je možná rozdělen, ale rány nám způsobila koloniální eh, nadvláda a i nadále tady jsou vojenské jednotky na našem ostrově a e, základny. A v současné době máme problémy e, e, řecko-kyperským obyvatelem a také turecká okupační moc a turecká kolonizace udělali své. A rád bych panu Šulcovi poděkoval za to, že se tak zasazuje neúnavně za spravedlivé řešení a staví se proti těmto tureckým Eh, eh, krokům, které jsou vlastně urážkou Kyperské republiky. A také to jednoznačně řekl v Ankaře a eh, Turecko vyzval k zodpovědnosti nejenom ve vztahu ke kyperskému předsednictví v radě, ale také ve vztahu k situaci na Kypru celkově a k celému, k celé historii této země. A teď bych Eh, rád také eh, vyzval k zodpovědnosti Evropský parlament. Musíme učinit rozhodnutí. Eh, přístupové rozhovory s Tureckem bychom měli okamžitě zastavit, pokud tato země nedostojí svým závazkům. Děkuji. Děkuji paní kolegyni. A všechno dobré je v trojím provedení. Jako třetí zástupce Kypru je pan Herkas Alejandro. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane eh, předsedo, pane prezidente, já vám přeji maximální úspěch eh, ve vašich cílech vytvořit Evropu integrovanější a spravedlivější. Souhlasím s tím, co jste řekl ve svém úvodním projevu. Skutečně potřebujeme zdravější ekonomiku a také zdravější společnost, protože zdravější ekonomiku s e, nemocnou společností nevystavíme. Se společností, kde by nebylo dost spravedlnosti, no, dost solidarity. Proto se nacházíme na historickém předělu e, v našem kontinentu. Toto Eh, tato malá země může být velká svým předsednictvím a to vám přeji, pane Christofiasi. Jsou tady důležité oblasti jako přistěhovalství, eh, mm, eh, směrnice o vysílaných pracovnících, směrnice o mm, O, o pracovních smlouvách na dobu určitou a další témata. Eh, za dánského předsednictví se eh, některé z těchto věcí posunuly. My doufáme, že to převzet, převezmete stejně energeticky. Hodně úspěchů. Děkuji a nyní má slovo pan Kelam. Děkuji, pane předsedo. Kypr je podle mého názoru myslím říct, že asyřané eh, Egypťané, Peršané, eh, Římané a další eh, byli na vašem ostrově a dominovali mu. Nicméně Kypřané přežili a e, zachovali e, si svou otevřenost a tvůrčí schopnosti. Je to historické předsednictví a zaslouží si tady připomenout slova e, předsedy Barosa. My můžeme uspět pouze tehdy, když si nebudeme navzájem vyčítat, ale když se soustředíme na společnou minulost a společnou budoucnost. Jednou z klíčových úloh kyperského předsednictví by mělo být znovu nastolení důvěry mezi mezi evropskými institucemi. Evropský parlament eh, byl nedávno vyčleněn z přijímání rozhodnutí ohledně Schengenu. V minulém týdnu eh, se jednostranně eh, změnil zásadní aspekt evropského systému Eh, patentu a to bez přispění Evropského parlamentu. Tomu je třeba učinit přítrž. My ve vás v tomto směru vkládáme velké naděje. Dalším úkolem je jednotný eh, evropský trh a musím říct, že eh, už Prostě eh, jste dosti staří eh, na to, abyste eh, se vymanili z nejrůznějších vlivů. Volám potom, aby kyperské předsednictví přišlo s konkrétním programem, jak dokončit společný trh a se závazným časovým harmonogramem. Rovněž podpo, musíme podporovat digitální trh, ale musíme jej využívat jako určitý klíč klíč pro dos, pro otevření celé řady oblastí, které představují velký potenciál. A pak je tady ještě jedna věc, vojenská přítomnost kandidátské země na půdě členského státu Unie. Toto je náš společný úkol, společná odpovědnost. Musíme tuto situaci, musíme ji učinit přítrž. Děkuji, pane kolego, paní kolegyně Flašíková Beňová. Děkuji, pane předsedo, vážený pane prezidente, stejně jako kolegové, a kolegyně, vás také vítám na půdě Evropského parlamentu. Přeji vaší zemi příjemné předsednictví a využiji tuto příležitost, protože si myslím, že otevřená diskuse je dobrou cestou k dobrým vztahům. Chtěla bych se vás, vážený pane prezidente, zeptat, protože velká část vašeho programu se zaměřuje na boj proti krizi a dopadům krize. Jak vnímá vaše země dva důležité nástroje pro boj proti ekonomické a finanční krizi? kterými jsou eh, hlavně zrušení daňového, z, daňově zvýhodněných, výhodněných zemí a také daňová konsolidace. Ptám se na toto věc i proto, že vaše země eh, očekává finanční pomoc od EMS a naše členské státy budou muset vyslovit svůj souhlas. A protože pocházím ze země, kde průměrná mzda obyvatel je necelých 800 eur, budu muset našim občanům vysvětlovat, proč je důležité, abychom takovouto pomoc podpořili a zdali vaše země je ochotná vás informovat o našich slovenských podnikatelích, kteří využívají váš podnikatelský systém na Kypru. Děkuji, pane eh, prezidente. Děkuji, eh, Raima Böge. Pane eh, prezidente Kristof, já si přeji kyperskému předsednictví úspěšnou práci v zájmu Evropské unie a eh, Kypru samého. Často eh, menší země eh, bývají upřímnějšími makléři eh, v celém tomto evropském biznesu než ti větší a také jsou nakloněnější Evropskému parlamentu. A proto bych rád dodal, že první rozhovory, které jsme vedli s panem ministrem Mavroenisem a jeho spolupracovníky, co se týče víceletého finančního rámce, je, že to byly rozhovory velmi slibné. Výraz, důrazně vítám dokument kyperského předsednictví Rady z pondělí, kdy se právě poukazuje na úzkou spolupráci s parlamentem při roz rozpracování finančního rámce a e, to se striktním dodržením e, e, pravomocí parlamentu, které vyplývají z Lisabonského smlouvy. To vítáme mm, velice. Rád bych ještě dodal, že pro nás v této diskuzi Zpráva z zvláštního výboru bude základem naší práce. Potřebujeme přiměřené prostředky, eh, lepší propojení prostředků a větší účinnost ve smyslu strategie EU 2020. Potřebujeme vlastní prostředky, které si zaslouží eh, svůj titul, tak abychom konečně Lisabonskou smlouvu v tomto smyslu mohli legitimně naplnit. Eh, trváme na jednotě rozpočtu a jsme připraveni zasadit se za intenzivnější vyjednávání ještě předtím, než bude předložen návrh víceletého finančního eh, eh, programu, protože chceme souhlasit s výsledkem a ne položit eh, nebo dostat položeno na stůl něco, s čím na konci roku nebudeme pak souhlasit. A proto sázím tady na úzkou spolupráci založenou na důvěře. Děkuji vám. Děkuji panu Begemu A nyní má slovo paní Eštrela. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane prezidente Christofiasi, já vám přeji mnoho úspěchů ve rámci vašeho předsednictví. Potřebujeme je všichni. Co se týče revize směrnice o mateřské dovolené, kterou Evropský parlament schválil v říjnu 2010. Dosud nezávisle na pružnosti, kterou projevil parlament a rada neodpověděla a nezareagovala na naše návrhy, ani neprojevila zájem o e, například o neformální dialog tak, abychom vezli vyváleže řešení, které by posloužilo a pomohlo evropským rodinám. Krize posloužila jako alibi pro ty, kteří si myslí, že mateřství je záležitost, která není příliš důležitá a pro ty, kteří nechtějí učinit rozhodnutí. Peníze pro banky máme, ale peníze pro lidi ne. A Finanční krize je závažná a stejně závažná je i krize demografická. Evropská populace eh, stárne a to eh, ohrožuje systémy sociálního zabezpečení a také vlastní ekonomický růst. My očekáváme, že od kyperského předsednictví, že se jí podaří eh, vlastně tuto se věc dořešit a přijmout, přimět radu k tomu, aby zareagovala na parlament. Děkuji. Děkuji paní kolegyni eh, slovo má nyní pan Gariga Poledo. Muchas gracias, eh, presidente. Děkuji, pane předsedo. E musím říct, že jeden z vašich bývalých členů, eh, pane eh, prezidente, chci říct bývalých členů eh, vaší strany, teď již nežije, byl člověkem, se kterým jsem se v řadě ohledů neschodl, nicméně sociální otázky a otázky solidarity byly vždy E, byly vždy velice zásadní a e, tady jde o 50 miliard eur ze strukturálních fondů, to bylo zahrnuto do e, paktu růstu. Nicméně, pane premiére, už nej, ne, nelze hovořit o, solidar, o fondu solidarity či růstu bez pladeb, bez finančních prostředků a těch zatím v evropském rozpočtu není dost, abychom to eh, prosazování využívání strukturálních fondů eh, dále eh, prosazovali. A to proto, že jsme neuspěli při posledních jednáních o financích s radou. Pro rozpočet na rok 2013 ty věci vypadají ještě hůř, protože Evropská komise žádá 6,8 růstu a vy nabízíte 2,9 pane eh, prezidente, my se domníváme, jak se říká, že co je malé, to je krásné. Nicméně si kladu otázku, zdali se tyto dvě tak rozporuplné eh, otázky podaří sloučit během vašeho předsednictví. Eh, děkuji. Teď tady vypadá, že někdo má otázku k řečníkovi. Prosím, pan Rubik má modrou kartu a chce položit otázku. Chtěl bych Chtěl bych poděkovat panu Garigovi. Ta otázka, jak dál s evropským rozpočtem, má pro nás velký význam. Pane Garigo, domníváte se, že rozpočty, které eh, se zvyšují každým rokem v členských státech a v několika málo snižují, že eh, průměr eh, zvýšení těchto rozpočtů by mohl být i cílem pro Evropskou unii a její rozpočet. Jaký je váš názor na to, pane Garigo? Pane Rubiku, jistě víte, stejně dobře jako já, že v tomto konkrétním okamžiku stanoviska na radě ohledně rozpočtu pro rok 2013 a zároveň stanovisko parlamentu jsou velice vzdálené pokud nebudeme, neodhlasujeme dostatečné finanční prostředky, včetně těch kompromisů, tak prostě se nám to nepovede. Nebudeme prostě schopni dosáhnout těchto našich cílů a nedojde k žádné dohodě na radě. Právě proto kyperské předsednictví bude hrát zásadní roli nejenom pokud jde o finanční perspektivy, ale rovněž pro rozpočet 2013, abychom ho nezablokovali, protože jinak prostě růst nedosáhneme. Děkuji, dámy a pánové, a nyní přistoupíme k postupu Catch the Eye. Ovšem musím vám říci, že mám dosud více než deset přihlášených řečníků, které eh, bohužel z časových důvodů nemohu eh, všechny připustit, protože máme ještě eh, další pořad, respektive bod pořadu ještě před hlasováním k projednání. Prosím o pochopení a první má slovo pan Komocakos. Děkuji vám, pane předsedo. Pane eh, kyperský předsedo, vážení kolegové, Převzetí předsednictví v Radě Evropské unii eh, je politicky, historicky, symbolicky významným momentem a vykonávat předsednictví je něco velmi důležitého a navíc v této eh, době eh, všeobecné i eh, hospodářské krize. To je obrovská výzva. Evropa musí být semknutá, solidární a najít svou správnou cestu. Musíme najít sami sebe, musíme utužovat důvěru vůči evropským občanům. To je ušlechtilý cíl a k tomu zajisté kyperské předsednictví přispěje. O tom není pochyb. Samozřejmě, že před námi stojí eh, velké výzvy. Evropské instituce eh, jsou předmětem pochybností a eh, dokonce i evropské hodnoty jsou ehm, předmětem pochybností jedné z členských zemí. Pane předsedo, tuto zemi klidně můžeme ponechat v izolaci. Děkuji, pan Tabati Čavašándor. Děkuji mnohokrát. Já důvěřuji eh, kyperskému předsednictví, když jeho úkol bude velice obtížný eh, s víceletým eh, finančním rámcem. Dovolím si upozornit na to, že pro nové členské státy je to velice důležité a to je aplikace prostředků pro rozvoj soudržnosti, ty byly sníženy a pro naši zemi je to velice nepříjemné. Maďarsko je podporováno tím, že se vlastně ztratí 20 z prostředků soudržnosti a proto jsem proto, aby kyperské předsednictví kromě té vrchní hranice také eh, vytvořilo spodní hranici, to znamená důležitý krok, které udělalo dánské předsednictví. A proto prosím, eh, kyperské předsednictví, aby to, co dánské předsednictví nespracovalo, udělalo. Eh, to znamená vypracovat sdělení, protože pro eh, Maďarsko je to velice nepřijatelné, že 20 eh, prostředků ze soudržnosti ztratí. Děkuji a nyní mám na seznamu Ivo Weigla. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, Blahopřeji vám eh, k vašemu vystoupení a také k moudrosti, kterou jste tímto vyjádřil. Když jste nám řekl, že můžete nabídnout řešení pro překonání krize. Pravděpodobně můžeme očekávat hodně od Kypru, pravděpodobně v oblasti řešení otázek Blízkého východu. Jste v této oblasti velice blízko a Kypr, eh, je, se, vyznač, Kypr se vyznačuje velkou diplomací. Eh, můj kolega Katholidis eh, byl také velice aktivní a dnes relativně ostře reagoval na řeč našeho předsedy, pana Vocena. Pane předsedo, můžu vás ubezpečit, že vystupování a pozici Turecka vůči kyperskému předsednictví nepokládáme za dobré. Ale Turecko pravděpodobně bude mít větší pochopení, kdybychom měli my pochopení pro Turecko. Možná jako malá země budete moci udělat něco pro Makedonii. Děkuji, pan Peter. Voorzitter, eh, Cyprus houdt traditie. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Krpe je zemí, která opravdu zachovává velice důležité tradice a my samozřejmě mm, máme obrovské sympatie vůči této zemi. Kypr by se nemělo obracet směrem na Rusko, i když pan prezident studoval eh, v Moskvě protože nechceme, abychom zde byli nějak závislí na Putinovi, protože najednou zjistíte, že mu podáte prst a vezme vám celou ruku. Čili Kypr by měl být v tomto ohledu skutečně velice opatrný. Kypr bude muset samozřejmě udělat pořádek nejenom u sebe doma, ale i na půdě rady Dále je to kontrola vašich bank, jak je možné, že některé z vašich bank se odstly v takových obrovských problémech. To asi nemůžeme hodnotit pouze jako propojení s Řeckem. A na závěr hodně štěstí. Děkuji. Děkuji, pan Rossi. Já Rossi. Pane Rossi. Děkuji, pane předsedo. Kypr je trnem eh, v eh, patě Evropy pouze z komerčních eh, důvodů, nejenom, že nevyhnal Turecko ze severní části Kypru, ale navíc jej i financuje. Okupace severního Kypra Kypru eh, zbavuje eh, lidí náboženské svobody, živobytí a tak dále. Dokonce ani není povoleno tam konat bohoslužby v severní části Kyperského ostrova. Eh, domovy a zboží i majetek byl zabaven. Doufám, že kyperské předsednictví zaujme rozhodný postoj vůči okupantům, ochrání práva občanů a nejenom ekonomických potentátů. Doufám, doufám eh, upřímně, že budete schopni udělat něco pro svou zemi a eh, eh, své občany, kteří si zaslouží být pány ve svém vlastním domě. Děkuji. Pan Bronz Entru. Thank you. Talking about growth and employment. Když hovoříme o růstu a zaměstnanosti, tak to prostě nevyřešíme. Jediná největší příčina nezaměstnanosti je euro v Jižní Evropě, protože má přílišnou nadhodnotu a prostě musíme je od toho zabránit. Nemůžeme um, pouze ničit um, naše um, odvětví a naše Eh, lidi připravovat o práci. Dále je zde záležitost geografické, to znamená, naše populace stárne a musíme hledat nějaké odpovědi. Jaká odpověď? Musíme, samozřejmě, je to lepší imigrační politika a lepší integrace třetích, um, příslušníků třetích zemí, protože hovoří se o tom, eh, že třetí svět eh, podstatě transformuje Evropu na stav třetího světa, protože kvalitní kultura je projevem kvalitních národů, kvalitních lidí. Děkuji mnohokrát, pan Košovský Jan. Pane předsedající. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kypr v současné době povede Evropu v tomto důležitém období. Máme zde obrovské výzvy, chceme dokončit jednání o víceletém finančním rámci a já s vámi souhlasím, musíme přijmout efektivní, férový rozpočet, který by podpořil růst a zaměstnanost, především pro mladé lidi. Ovšem musíme mít i dostatečné finanční prostředky pro cíle, které by měly podpořit konkurenceschopnost a růst, jakož i eh, eh, kohezní politiku, inovační politiku a tak dále. Já zastupuji přímořský region Polska, proto jsem rád, že chcete věnovat velikou pozornost námořní politice a přeji vám hodně štěstí. Děkuji, pan Petrovský. Děkuji bardzo. Lepší Evropa to Děkuji vám. Zpět do Evropy, to je heslo kyperského předsednictví. Euro, je snem všech národů, ale eh, národy mají starosti z nebezpečné finanční eh, krize a nejhorší část eh, krize je údajně již za námi. Bohužel situace, respektive realita je jiná. Většina priorit prezentovaných Kyprem bude bohužel zastíněna nutností zachraňovat bankrotující národy. Chceme uvěřit ujištění eh, kyperského předsednictví, eh, že záchrana bank neovlivní vaše předsednictví. Nicméně může to působit eh, problémy při dosahování koncenzu o finančním rámci. Domnívám se, že kyperské orgány správně zahrnuly své národní priority do agendy, to znamená i námořní bezpečnost. To je správné, protože my máme 27 členských států, které sdílejí sdílejí společný osud a jestliže eh, ta loď narazí eh, na dno nebo na mělčinu, tak stroskotáme eh, všichni. Přeji kyperskému předsednictví vše nejlepší. Děkuji. Pan Gay Mitchell. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pan Barroso nám včera řekl, že rekapitalizace bank v Velké Británii znamená asi 4,5 HDP a že budeme potřebovat asi 3 miliardy, dále to byly stovky um, milionů, které se využily na um, garance. Ovšem, my bychom neměli pouze pranířovat, jsme v tom všichni společně, nejenom eurozóna, Spojené království, všichni společně a právě proto bychom se měli podporovat a pomáhat. Já doufám, že kyperské předsednictví ehm, je to jeden samozřejmě z menších států EU a my doufáme, že budeme bojovat společně proti interguver, inter, mezivládnímu postupu. Eh, víme, že v minulém století došlo k zabíjení milionů Evropanů, berlínská zeď ovšem padla a pokud nám se povede překonat tuto krizi, tak skutečně budeme schopni dosáhnout opět zlatého věku v Evropě a proto nesmíme zapomínat na to, že mezivládní postup není tím nejlepším. Pane Michele, jste ochoten eh, přijmout modrou kartu? Ano, děkuji. Já doufám, že souhlasíte s tím, aby komise vyšlala jasný signál. Čili ty, to, co řekl Barroso včera, těch 64 miliard eh, m, liber, které zaplatila socialistická vláda v tom období našim bankám, ráda bych vám řekla, že 30 miliard, to znamená téměř polovina, byla využita pro jerské a holandské banky a že Velká Británie prostě chce implementovat globální dohody v tomto ohledu. Ovšem, Eh, návrhy komise eh, pro nás nebyly až tak výhodné, bylo to spíše pro Francii a Německo a mm, mm, v podstatě my zde budeme chránit naše poplatníky tím, že dělíme retailové a wholesaleové bankovnictví. Ovšem návrh komise to nepodporuje. Ano, my samozřejmě potřebujeme mít určené priority pro přesnictví. Pane Michele, ano, samozřejmě, já souhlasím s tím, že je důležité a kolegyně si pamatuje, že mm, mm, Irsko eh, importuje z Velké Británie mnohem více, než exportuje do Latinské Ameriky a Japonska. To znamená, že se vzájemně potřebujeme a že skutečně bychom se neměli vzájemně pranířovat a poukazovat na to, kdo je horší. Děkuji, musím eh, tuto část KTI ukončit a dostáváme se k závěrečným eh, proslovům komise a rady. A nyní eh, si dovolím předat slovo panu komisaři Ševčovičovi. Děkuji, vážený pane předsedo, pane předsedo Christofiasi, dámy a pánové. Já se domnívám, že tato debata jasně ukázala, že program, který jste, pane předsedo, předložil, je velmi ambiciózní a vítaný a také, že vaše předsednictví bude čelit několika výzvám na ekonomické i politické scéně. E, domnívám se, že debata také jasně ukázala, že hlavní prioritou bude víceletý finanční rámec, jednání o něm e, práce na protikrizových opatřeních, e, včetně opatření prorůstová, prohlubování ekonomické a měnové unie, dále pokračování bankovní integrace a tak dále. Dovolte několik poznámek k těm těmto hlavním prioritám. Zejména v diskusi o víceletém finančním rámci, eh, myslím, eh, musíme každého eh, informovat o tom, anebo zdůraznit, že nejde pouze o rozpočet pro Brusel či Štrasburg, ale je to mm, rozpočet, který přináší přidanou hodnotu pro komunity, regiony i evropské národy více než 94% eh, víceletého finančního rámce mm, na každý roční rozpočet se vrací do regionu a k evropským občanům s jasnou přidanou hodnotou, která je poskytována Evropskou unii, což nelze vždy eh, docílit eh, národními rozpočty. Takže to vnímáme jako e, nejlepší možnou investici ze strany EU na podporu růstu a udržitelných pracovních míst. Hovoříme-li o inteligentních, e, inteligentní výdajové politice, tak nemůžeme schvalovat rozpočty, které neumožňují EU ani e, komisi plnit své povinnosti, své cíle a zejména hlavní priority politiky soudržnosti. Hovoříme-li o významu evropské 27, respektive 28 mm, e, e, nemůžeme podpořit návrhy, které budou podporovat politické záměry na úkor e, soudržnosti, která je tak důležitá pro všechny národy procházející ekonomickými potížemi. Domnívám se, že stávající krize jasně ukazuje, že potřebujeme více Evropy a hlubší ekonomickou a e, fiskální unii a e, musíme e, nasměrovat naše úsilí směrem k bankovní unii. Je to naléhavé a dosažitelné krátkodobě a nemusíme měnit smlouvy. Je rovněž stěžejní, abychom obnovili důvěru v Evropu a evropskou ekonomiku. Potřebujeme to navzdory skutečnosti, že pokud jde o kapitálové požadavky pro banky, o nich se tolik diskutovalo, a nové bankovní pravidla, tak Evropská unie učinila maximum ve srovnání s ostatními členy G20. Pokud jde o jednotný trh, tady máme také spoustu práce. Odstránění bariér vytvoří tisíce pracovních míst a miliardy eur našemu HDP. Tady musíme postupovat s roz rozhodností. Máme velké naděje, eh, které vkládáme do kyperského předsednictví, že ke konci roku splní eh, cíle, pokud jde o zadávání veřejných zacházek, eh, profesionální kvalifikace a další prorůstová opatření, která byla identifikována na letošní rok. Chtěl bych ještě zdůraznit a ocenit váš přístup k víceletému finančnímu rámci zejména pokud jde o prohlubování EMU. Bude to eh, komunitární metoda a respekt vůči eh, tomuto komunitárnímu principu, který vás bude vést. Eh, my to skutečně oceňujeme a poté, co jsem si vyslechl pana Michela a to je přesně způsob, jak toho lze dosáhnout společnými silami. Mnozí řečníci již ocenili vaše, vaši důkladnost důkladnou eh, přípravu na předsednictví a eh, vaši odhodlanost eh, uspět. I komise učiní vše, co je v jejich silách, aby vám v tomto směřování pomohla. Bude to prospěšné pro evropské občany a proto vám chci popřát mnoho štěstí a zdaru během předsednictví. Děkuji. Pane místo předsedo komise, děkuji vám velice za váš proslov a nyní si dovolím předat slovo panu předsedovi eh, rady, panu Kristofi Jasovi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Milí přátelé, dámy a pánové, rád bych vám poděkoval, opravdu srdečně poděkoval jednak všem předsedům politických frakcí za jejich eh, milá slova týkající se přípravy naší země na kyperské předsednictví v Radě. Pro Kypr je to nesmírně důležité a zároveň je to veliká podpora, je to pro nás veliký stimul, protože zastupujeme malou zemi a jsme sice malá, ale ambiciozní země Chceme bez jakýchkoliv národních zájmů sloužit zájmům Evropské unie. My nechceme podporovat či prosazovat naše vlastní národní zájmy. Jsme malou zemi, jsme novou, jedna z těch novějších členských zemí Evropské unie. A jak jsme již slyšeli od přeřečníků, samozřejmě, že chceme odvést dobrou práci, záleží nám na tom a chceme samozřejmě dostat všem závazkům, nejenom eh, naší země, ale celé e, Evropské unie. Samozřejmě, že je zde mnoho problémů, mnoho kritiky a to není náhodou. Čelíme obrovským problémům, to je přirozené. Máme zde obrovské finanční problémy, sociální problémy, kterým čelí Evropská unie a zároveň všechny členské státy. Jak budeme řešit tyto problémy? Pouze, když budeme sjednoceni, když budou naše evropské instituce úzce spolupracovat na tomto poli ve svém úvodním vystoupení jsem se zmínil o tom, že nejde pouze o slova bez nějaké podstaty. Musíme se snažit o každodenní kontakt, o každodenní diskuzi mezi evropskými institucemi, protože bez této neustálé diskuze a kontaktu nedosáhneme ničeho. Někteří tvrdí, že ráda je zodpovědná za to, či um, ono, někteří tvrdí, že je to Evropská komise, jiný tvrdí, že Evropský parlament se nevyjádřil dostatečně jasně k nějakému bodu a prostě takto nedosáhneme ničeho. Musíme se snažit do kompromisy, ať už se nám to líbí či ne, protože zastupujeme různé země a občas i různé zájmy a priority. My chceme být upřímným, nezávislým prostředníkem. Budeme se snažit být tímto prostředníkem, který, se, který bude hledat kompromisy mezi různými názory, mezi politickými pohledy. Snažíme se finanční kázeň propojit s růstem a se sociální soudržností. To je úplně nový aspekt. Snažíme se o to být nezávislým, otevřeným prostředníkem. To je nový prvek, protože to, o co jsme se snažili do současného okamžiku, nás v podstatě zavedlo do ještě hlubší krize. Naši občané od nás hodně očekávají. Očekávají, že se spojíme my, když jsme vstoupili například do Evropské unie. Náš kyperský lid to nesmírně ocenil, oslavoval, byl to nový duch, protože očekávali od tohoto připojení se k veliké evropské rodině lepší budoucnost. A najednou naše lidé nevidí tuto lepší budoucnost a to nás zavede, vede k zamyšlení. My samozřejmě nechceme implementovat nějaké komunistické politiky a to bych rád zdůraznil, ano, hovoří se zde o tom, že mám komunistickou minulost. Já osobně jsem hrdý na to, odkud pocházím. Už 90 let moje strana slouží kyperskému lidu, principům demokracie. Plně jsme se zúčastnili a bojovali proti fašismu, padlo mnoho našich lidí. Chránili jsme demokracii i v průběhu vojenské diktatury, snažili jsme se mírovým způsobem vymanit z koloniální éry, kolonialismu a snažíme se připravit lepší pracovní podmínky pro náš pracující lid. My jsme v první linii tohoto boje, bez ohledu na to, co se stalo v Sovětském svazu či jiných eh, um, bývalých socialistických zemí. Já zastupuji AKEL, zastupuji demokracii, zastupuji můj lid, zastupuji Kypr. Za posledních pět let našeho vládnutí na Kypru eh, máme mnoho důkazů tohoto postupu, pan Kasolidis, mm, ostatní mm, kolegové mají snad pocit, že práva našeho lidu byla nějakým způsobem v posledních letech eh, potlačována, v posledních eh, sedmi letech, eh, kdy mm, byl, kdy byl um, náš premiér u moci, přece nedošlo k žádnému zákroku proti demokracii. My jsme nesmírně hrdí na to, co děláme v naší zemi. Nesmíte se bát toho, že by snad komunisté se snažili zničit Evropskou unii. Ne, my se budeme snažit o lepší Evropskou unii, o kvalitnější sociální spravedlnost. Říkám to otevřeně a budu se o to snažit v rámci institucionálního rámce Evropské unie. Nebojte se, nebudu zde zavádět žádné revoluce, nebudu zde bez žádné revoluce. Pokud jde o Kypr a kyperské problémy, rád bych řekl, se obrátil nyní pan, na pana Bocna. My jsme vedli diskuzi o kyberských problémech, protože on je, sou, on je členem kontaktní skupiny pro mm, mm tureckou kyperskou komunitu a vy nemusíte ode mě požadovat, abych se spojil s touto komunitou. Prosím, abyste řekli Turkům, aby hovořili s Kristofiasem, protože oni prostě s Kristofiasem hovořit, jejich strana s námi hovořit nechce. A my se můžeme Turecko obvinit z těchto eh, principiálních eh, chyb. Já jsem panu Erdoganovi řekl, pane premiére, prosím, akceptujte mě, prosím, přijím, mm, mm, o přijetí, protože máme vizi, společnou vizi a já ji chci analyzovat. Týká se to kyperský, mm, kyperských Turků a pokud to zrealizujeme, bude to pozitivní i pro Turky. Já nemám, nechomám žádnou zášť proti Turkům. Ne, já mm, společně s nimi bojuji za demokratická práva. Je to Turecko velké změny, současné Turecko, demokratické Turecko, i když tam ještě přetrvává mnoho problémů, pokud jde o lidská práva, kurskou komunitu, jiné komunity který práva jsou potlačována. Turecko je okupační mocí a já to chci zdůraznit. Celá Evropská unie by měla odsoudit jakoukoliv akci ze strany Turecka, která podkopává eh, Kyperskou republiku, která není pouze členskou zemí eh, Evropské unie, ale i členskou zemí všech ostatních mezinárodních institucí, především OSN. A my prostě nemůžeme akceptovat tento postup Turecka. Já jsem přesvědčen a připraven, eh, a neustále jsem se o to snažil v průběhu posledních pěti let eh, o dosažení dialogu, dosažení řešení kyperského problému. Janaky byl mým oponentem, když jsem se ucházel tento post a já jsem tenkrát velice jasně řekl důvod, možná nejdůležitější důvod toho, proč se ucházím o post prezidenta Kypru, je to, že chci těžce a opravdu kvalitně pracovat eh, a snažit se o unifikaci naší země, našeho ostrova, o sjednocení našeho ostrova, protože bojuji za bratrskou spolupráci mezi oběma částmi Kypru, ať už jde o, mm, tur, o kyperské Turky, Armény, kyperské řeky, my jsme multinárodní národnostní zemí a Kypr je náš, Kypr je naše země. My, jakožto komunisté, jsme internacionalisté a já prostě chci, abychom všichni se snažili o dobro naší země, jakožto mm, ti, kterým patří Kypr. Kypr prostě nepatří ani Turkům, ani Britům. My musíme být svobodní a pouze pokud dosáhneme této tohoto našeho cíle, tak budeme mít kvalitní vztahy nejenom s Řeckem, ale i s Tureckem a Británii. Bude to kvalitní vztah se všemi těmito zeměmi. A toto je slib, který jsem dal kypřanům, našemu lidu a před vámi, před Evropským parlamentem, touto váženou institucí, to ještě jednou opakuji. Já se opravdu snažím, ovšem z druhé strany, turecké strany, vidím žádnou reakci, protože Turecko prostě vede expanzivní politiku vůči Kypru. Je mi líto, že to musím říct, ovšem je to realita. Já budu neustále pokračovat eh, v tomto úsilí po ukončení mého Um, úřadování už se nebudu ucházet uh, o tento post ještě jednou, všem vždy budu, vždycky budu bojovat za sjednocení mm, naší země. Chci, aby to byla eh, a zároveň například nám jde o to, aby Evropská unie byla unii pro všechny naše občany. Mm, Máme zde obrovské samozřejmě výzvy, kterým čelíme víceletý finanční rámec. Budeme se snažit o nalezení kompromisu ve všech oblastech. My víme, že to, co potřebujeme nejvíce, je růst a sociální soudržnost. Svobodný trh, ano, to je jedna věc, ovšem trh bez kontroly, to je zase druhá záležitost a já jsem proti tomu, protože já vím, o čem hovoříme potřebujeme zásahy, potřebujeme intervence ze strany vlády, které byly zvoleny lidem. Nemůžeme zde mít mm, trhy, které si budou diktovat podmínky. Máme zde vlády, které byly demokraticky zvoleny a ty musí převzít odpovědnost. Chci vám slíbit, že vše, co zde zaznělo, jsem si poznamenal, nebudu hovořit o všech podrobnostech, o všech poznámkách, my jsme si všechno zapsali, poznamenali, všechny tyto důležité návrhy bereme v potaz, bereme je vážně a budeme spolupracovat s panem předsedou Šulcem, Evropským parlamentem, panem Barosem, se všemi se budeme snažit nalézt řešení, které, které umožní dosažení společných řešení Evro- problému Evropské unie. Děkuji vám za vaši pozornost, ještě jednou srdečně děkuji za vaše připomínky, za vaše stanoviska, za vše, co zde zasnělo. Všechno vememe velice uh, vážně v potaz uh, a bereme to vážně. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, děkujeme vám a eh, ve vaší evropské zodpovědnosti za politiku přejeme hodně úspěchů a úspěšnou a dobrou spolupráci.